can I encourage you to take your seats so we can... Tak kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli za pár minut začít. Děkuji. Good afternoon, colleagues. Dámy a pánové, tlumočníci nás informují o tom, že jsou ve stávkové pohotovosti. Administrativa Evropského parlamentu jednostranně rozhodla o našich nových pracovních podmínkách bez ohlednění sociálního dialogu a nyní tato stávka vstupuje do svého třetího týdne. Kvalita služby poskytovaná poslancům a občanům EU je tak ohrožena. Velice litujeme, že v důsledku tohoto konfliktu jsou tlumočení dnešní schůze nejpozději v 18.30. Exactly at... Pokud nejsou námitky k pořadu jednání, tak je schválený. Sdělení předsedkyně nejsou. Bude potřeba skončit přesně v 18.30, protože tlumočníci ukončí v tu chvíli svou práci. Jsou nějaké námitky k zápisu ze schůze od února až po květen? Pokud ne, mohu s radostí přejít k bodu 4 pořadu jednání což je bod, kterému budu předsedat. Jde o bezpečnostní situaci v regionu Sahelu. Příspěvek k míru a bezpečnosti G5 Sahel. Explicitně se to týká zemí Burkina Faso, Čad, Mali, Mauretánie a Niger. Náš výbor navštívil Mali a Niger v roce 2016, respektive 2017, a proběhlo už několik výměn názorů ohledně situace v regionu na našem výboru, které se zúčastnili i e, členové vlád a zákonodárci. Pro tuto výměnu názoru e, tu s radostí vítám pana Fradena, který je ředitelem divize integra- integrovaného strategického plánování ESVČ. Jak všichni víte, Minulý týden eh, vysoká představitelka paní Mogherini eh, předložila eh, evropský nástroj míru, European Peace Facility. Takže proto tato naše výměna názorů přichází v pravý čas. A naše první otázka zní, bude mít G5 Sahel nějaký prospěch z tohoto evropského nástroje míru a kdy se dozvíme více o jejich situaci? A abychom to dále neprotahovali, ráda předám slovo vám a velice rádi si vás vyslechneme, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem Jacques Freno a pracuji právě na tomto strukturálním managementu v této problematice PSDC. Samozřejmě, že se budu věnovat tomuto tématu Zatím zde nemáme geografické zastoupení mezi námi, takže já nebudu hovořit o těch záležitostech kompetencí, ale spíše budu hovořit o tom, jak vypadá bezpečnostní situace v Sahelu a především, jak se tam stojíme a co děláme. Možná, že bych vám mohl říci, že dneska dopoledne paní Morgerini právě s G7 hovořila o této problematice Sahelu, budoucnosti, takže proto kolegové zde nejsou k dispozici. Čili pokud jde o Mali a Niger, pokud jde o naši prezentaci, trochu v situaci, jak to vypadá v oblasti bezpečnosti a samozřejmě i naší společné bezpečnostní politiky v této oblasti b 7 Takže jak vypadá situace v Sahelu? Obecně řečeno, trošku tak nějak aktuálně. Situace, situace zdá se, jako kdyby byla pod kontrolou. V v Čadu, v Mauretánii. V Mauretánii tam nevidíme nějaký zásadní problém v Nigeru, ale je veliký problém především pokud jde o migrační toky, pokud jde o Agade, Žlíby, všechny tyto regiony, které jsou skutečně velice postiženy, zároveň Liberie. Je to situace, která je opravdu nesmírně postižená i útoky Boko Haramu, který je zde nesmírně aktivní. Místní orgány už asi dva měsíce tisíce v podstatě v regionu Difor mají výjimečný stav, dochází tam k neustálým útokům. Tato situace je opravdu velice kritická. Burkina Faso v těchto pěti zemích E5, eh, to je možná země, kde je tato situace bezpečnosti skutečně nesmírně křehká. Především tam došlo k tomu selhanému pokusu o převrat, neustále útoky, nedostatečná bezpečnost, útoky, které samozřejmě mají dopad na každodenní bezpečnostní situace. Pokud jde o Mali, tam bohužel také eh, dochází a v Nigeru a zároveň na severu Burkiny k zhoršování situace. Je to opravdu nestabilní situace. Bohužel ani místní a mezinárodní orgány nejsou schopny reagovat na všechny tyto výzvy, které jsou obrovské. Nejsme schopni nalézt dostatečné řešení. Toto jsou otázky. Omlouváme se paní, paní předsedající poprosila řečníka, aby mluvil trošku pomaleji, že tlumočníci mají problémy tlumočit jeho projev v této rychlosti. Takže já se pokusím, já se skutečně pokusím, já budu dýchat, budu mezi tím dýchat, mezi těmi, těmi větami. Takže se omlouvám, ještě jednou říká řečník. Takže Malin, to je taková specifická situace, velice konkrétní situace, především s ohledem na to umístění centrálně geografické a zároveň události, ke kterým došlo, bezpečnostní situace, která tam byla ohrožena. V podstatě i přesto, že tam vyvíjíme obrovské, obrovské úsilí, tak to nevolá po veliké naději do budoucna. Víme, že 29. července dojde k prezidentským volbám, dále 12. 8. možně ne druhé kolo, takže my uvidíme. Uvidíme, jak to proběhne. My samozřejmě doufáme, že to proběhne kvalitně, že z toho vzejde opravdu dobrý eh, kandidát a že to bude pro nás kvalitní partner teroristické hnutí, tam dochází k takové federalizaci GSM, muslimské hnutí, džihadistické hnutí, které tam funguje v, v Ilia, Algali a v Sahilu funguje tato skupina. Já samozřejmě budete-li mít otázky, tak se tomu ještě budu věnovat. Je to takové federálně rozdělené teroristické nutí. Je to země malé, která nesmírně trpí teroristickými útoky. Ano, vidíme, že místní obyvatelstvo tím samozřejmě v každodenním životě velice trpí. Dochází k mnohačetným útokům na armádu, na armádní příslušníky. V podstatě vlastně každodenně. Nesmíme zapomínat na to, že, že například ze strany minismy došlo k eh, zmenšení počtu těchto útoků. Toto, jak víte, to je součást společných eh, akčních sil, které zde působí. Dochází ale k dalším útokům proti CNS, proti různým nevládním organizacím, humanitárním organizacím a to je nesmírně, nesmírně zneklidňující. V roce 1917 tam bylo 98 těchto útoků a tyto útoky neustále zrůstají, především v centrální části Mali. Tam je nejvíc obyvatel a samozřejmě je to taková i obilnice celé země. To je velice problém. Jsou to různé mobilní skupiny, které zároveň i kontrolují místní obyvatelstvo. Nejenom teritorium financování, samozřejmě získávají z různých poplatků, samozřejmě migr mm, migrantů, obchodování s lidmi. Dále samozřejmě dochází rovněž k únosům západních turistů, zároveň návštěvníků této země, skutečně několik tisíc lidí, které již padlo za oběť tohoto rentabilního obchodování. Tato skupina samozřejmě rovněž napadá velice krutým způsobem i nevládní organizace, které přináší humanitární pomoc a v podstatě brání těmto skupinám ve vykonávání své práce, čili to je skutečně velice smutné. Tyto skupiny se přizpůsobily Barkanovi a v podstatě mm, celé této bezpečnostní tragické situaci. Je to vlastně, můžeme říci, opravdu určitá adaptabilita stávající situaci, to, co se děje v Burkina Faso. Pokud jde o Mali, tam je i veliké napětí mezi jednotlivými etniky, to bohužel mm, tam dochází k obrovským excesům, zároveň zde trpí potravinovou krizi tito lidé z od roku 1918 jsou tam různé bezpečnostní složky, které zastupují, zastupují stáda, které zde na základě různých mezinárodních organizací a jejich působení se snaží o určitou místní obranu, kterou garantuje je stáda, kterou se snaží tyto vojenské složky rovněž pomáhat. To byla poznámka mimo mikrofon. Místní stát se snaží stabilizovat eh, takzvaný PSIRK, to je plán bezpečnostní, který se snaží integrovat tento region centrální části Mali, to je velice důležitá skupina. Dochází k určitému drobnému pokroku, ovšem bohužel skutečně mm, vodu svůj státu potom zaostává. Rada se rozhodla no, od srpna 2017 na základě článku 28, to je článek, který umožňuje využít finanční prostředky právě tímto způsobem v oblasti bezpečnostní politiky pro stabilizaci v oblasti Mobtie a Segu těchto regionů, které právě pokrývají dva z těchto tří programů PSIRK. E to znamená, je to sociálně ekonomický rozvoj, komunikační rozvoj, vládní rozvoj a tak dále. Veškeré úsilí mezinárodního společenství se snaží stabilizovat tuto situaci. Ovšem k úplné stabilizaci této země nedochází. Evropské složky, naše mise v Mali, EK, Mali, EU, Kab Mali, Barkán a tak dále, které hrají důležitou predominantní roli, nebo mezinárodní složky v rámci MINUISMY všechny tyto složky bohužel ještě jsou příliš vzdáleny k zrealizování stanovených cílů, tak se, jsme je definovali na mezinárodní úrovni. Ve všech těchto případech samozřejmě si musíme uvědomit, že jsou zde určité místní iniciativy, například spolupráce přeshraničního eh, charakteru zaměřená na čat především pokud jde o problematiku Libie, to je rovněž věc, na kterou nesmí zapomínat. Došlo k tripatitní dohodě 31.5. Niger, Sudán a Libie v Džameně podepsali právě tuto dohodu proti obchodování s lidmi a proti terorismu. Tyto země se snaží spolupracovat i v oblasti nějakého přeškolování, využívání různých společných mm, vojenských aktivit. Dále jsou to justiční orgány těchto tří signatářských zemí, které by měly za dva měsíce podepsat i justiční spolupráci, která by znamenala i takový rámec pro mm, extrahování eh, lidí z jedné země do druhé a tak dále. Dále je to i zároveň program, který se týká těch přeshraničních zón. Čát, má asi 10 až 15 tisíc v regionu Tiabery a Borku k dispozici, co je, co je podle mého názoru skutečně výjimečné úsilí. Dále G5 sahelská a to, jak přispívají k budování míru a bezpečnosti. V této druhé části bych pokryl trošku tu situaci v Sahelu, jakým způsobem je podporuje Evropská unie, především pokud jde o mm, samozřejmě obranou a bezpečnostní politiku, které, kterou se váš výbor zabývá. Takže to znamená, je to ta G5 sahelská, to je nesmírně důležité uskupení, mají společné výzvy, terorismus, organizovaný zločin. Burkina Faso, Mali, Niger, Čad, Mauretánie těchto pět zemí v únoru 2018 vytvořilo takový institucionální rámec koordinace a regionální spolupráce v oblasti politického rozvoje, ekonomického rozvoje a toto uskupení se nazývá G5 Sahel. Je to ekonomické, politické, vojenské združení, eh, ale zároveň samozřejmě bezpečnostní združení, které se snaží pokrývat toto území těchto pěti zemí. Bohužel zatím ty výsledky jsou omezeny, je to takové nedávné uskupení, ale je to mm, taková úžasná nadnárodní spolupráce v horizontálních doménách, které jsou pro nás nesmírně důležité, přestože tyto země mají možná jiný pohled na tuto problematiku a přesto se spojili, což je úžasné. Otázka bezpečnosti, ta se skutečně nejvíce rozvinula, především společné složky, které tyto země poskytují. Vytvoření těchto společných vojenských složek bylo vytvořeno 2.7.2017. Je to společné vojenské úsilí, Uskupení, které posiluje Evropská unie a Rada bezpečnosti a je to e, i na základě mandátu OSN z 21.6.17 OSN, které podpořila i Francie. To znamená boj proti, mm, proti obchodování s lidmi, proti terorismu právě v této oblasti pěti zemích. Tato, První operace proběhla v listopadu 2017, Burkina Faso, Mali, Niger se na tom podíleli, dál to byly další operace na jeho východě. Byly to v podstatě vlastně eh, to, mm, jsou to tři složky, kde teda ta centrální je nejaktivnější, to znamená, to byla ta druhá vojenská aktivita a v podstatě je tam východní část, mauretánská část, v, která byla vytvořena v červenci 2017. Pokud jde o operační kapacitu G5, tu očekáváme až někde v létě letošního roku 2018. Samozřejmě je pouze takovým doplněním, není to nějaká mm, úplná náhrada eh, aktivit munismy OSN v Mali. V podstatě jde o to, aby došlo k stabilizaci malijského státu, mm, samozřejmě pod záštitou OSN, která poskytuje logistickou operační podporu, takže MINUSMA pomáhá G5 se zásadním způsobem v tomto ohledu. Tato síla eh, samozřejmě vytváří obrovská očekávání. Tlumočníci se opětovně omlouvají, pane kolego, protože mluvíte tak strašně rychle, že to pro ně téměř není schopné zvládat. Moc se omlouváme, tlumočníci mě nyní prosí, abych vám to sdělil jelikož máme spoustu času k dispozici, tak prosím nespěchejte. Omlouvám se, ještě jednou říká řečník. Takže na závěr k této G5. Tyto společné vojenské síly vytvořily a vytváří samozřejmě obrovská očekávání. Je tam i policejní složka, Některé z našich členských států pomáhaly právě při vytváření těchto složek. Už byly vytvořeny a v současné době je chceme zprovoznit, aby byly akceschopné, čili ať už jde o nějakou prevenci, justiční systém, boj proti kriminalitě, ve všech těchto mm, oblastech jim samozřejmě poskytujeme pomoc. Operacionalizace vojenských složek eh, probíhá velice mm, rychle. Vidíme první výsledky těchto aktivit, ovšem problém je Mm, pokud jde o věkové složení těchto složek a zároveň velice špatné vojenské vybavení, nedostatek komunikačních eh, eh, zařízení, logistických zařízení, nedostatek eh, podpory, nedostatek infrastruktury, zásobování. My samozřejmě my se snažíme pomáhat ehm, dárci Evropská unie, mezinárodní jiný dárci, co to jde. Všechny ty problémy, které jsem pokryl, to znamená, aby vůbec byly tyto složky operace schopné, aby dosáhly plné kapacity, i teda včetně té policejní složky. Evropská unie podporuje samozřejmě v našich možnostech jejich aktivity. Jednak je to finanční, materiální pomoc, která narůstá konference koalice byla zorganizována 13. 12. v Saint-Clair v Paříži. Dále to je rovněž konference pro podporu G5, takzvaná pledging konference, kde 23.2. Tato byla zorganizována v Bruselu, spolu předsedala tam Africká unie, OSN, EU a samozřejmě G5 Sahel. Toto všechno poukazuje na zaangažovanost mezinárodního společenství v tomto regionu, že nám to opravdu leží na srdci. Snad získáme i na základě slibů asi 400 milionů eur. 100 milionů eur by mělo přijít právě z evropských fondů pro mírovou facilitu pro Afriku pre, především pro armádu, pro přeškolování právě v rámci této eh, africké facility a řídí to Evropská komise. Samozřejmě, že ale jsou zde obrovské problémy, protože my jsme o tom už hovořili, jsou to opravdu, vy jste o tom hovořili v vaší zprávě k Nigeru, je to vlastně mezinárodní vojenská složka, která bojuje proti Boko Haram, je to nesmírně obtížné na všech úrovních, pokud jde o výzbroj, administrativní podporu, finanční podporu, dodávky, zásobování, to všechno je multi straný problém. My podporujeme například platy mm, těchto vojáků, infrastrukturu, komunikační prostředky a tak dále. Je to samozřejmě trošku takové mm, roztříštěné, nikdy to nedosáhne až takové úrovně, asi jak jsme si přáli, ale už toto je dobrý začátek. V tomto kontextu, čili všech těch věcí, které potřebujeme pro G7 poskytnout, členské státy, jiní donátoři, kteří se chtějí podílet na posílení kapacit této armády, ale zároveň i dlouhodobé složky do budoucna, tak SVČ vytvořila takzvané koordinační centrum, které by mělo poskytovat transparentním způsobem tyto služby, pokrývat potřeby v oblasti infrastruktury tohoto společného vojenského tělesa na úrovni všech dárců evropských i neevropských. Je to velice složitý proces, ale Samozřejmě, že to poskytuje určitého prostředníka mezi beneficienty, dárci a tak dále. Ambici tohoto centra je zamezit nějaké duplikaci tohoto úsilí, aby jsme nedělali něco dvakrát, třikrát nebo dokonce nic neposkytli, protože si myslíme, že to udělala nějaká třetí složka, čili aby nedošlo k roztříštění tohoto úsilí mezinárodní v eh, společenství. Toto centrum samozřejmě rovněž se snaží pomáhat v oblasti tréninku, vyškolování mm, vojáků a tak dále. Pokud jde o PSDC, aktivity, no, tuto společnou naši politiku, například v Asevare, Mopti Sevare je velitelství, Mali bylo první předsedající zemí, pro nás to bylo výhodné, protože my jsme tam přítomní už několik let přímo na místě došlo. Čili tam skutečně rovněž se nám povedlo dosáhnout dostatečné kapacity. Dále je to poskytování expertízy, před, vytvořili jsme dokumentaci organizačního charakteru, organizace velení, řízení, koncepční kádr, eh, který se týká policejních složek, pomoci, potřeby, pokud jde o všechny oblasti, jež by tyto složky mohly potřebovat. No a samozřejmě i poskytnutí osvědčené praxe. Je to taková mise na různých úrovních společná mise různých aktérů. G5 se rozvíjela především jako vojenské uskupení, e, začínala teda v Mali a vidíme zde i mnoho dalších partnerů, kteří se snaží z toho vytvořit určité určitou základnou G5 v různých oblastech. Dále jsme i přeškolovali velitele z těchto, z generální štábu těchto tří e, zemí a zároveň to je i specializovaná brigáda v Mali, která se zabývá um, specializovanými aktivitami. To všechno se snažíme tak, že skutečně v našich aktivitách pracovat tak, aby tyto složky byly akceschopné co nejdříve. To znamená, je to taková přímá podpora těmto společným vojenským složkám, ovšem jsou zde i nepřímé různé aktivity podpory, pokud jde o reformu um, bezpečnosti a obrany v Mali a v Nigeru. Toto je naše mise konkrétní, civilní, v úvozovkách, civilního charakteru v Nigeru a zároveň v Mali vojenského i civilního charakteru. EU se zaměřuje i se svými partnery v rámci MINUISMY na trilaterálních dohodách G5, Evropská unie, OSN. Jsou to dohody, které již přinesly výsledky, například právě to naše zapojení i v rámci MINUISMY, pokud jde o logistickou podporu, podporu infrastruktury těchto společných vojenských složek. My samozřejmě jsme připraveni podporovat, my jsme, budeme se snažit spolupracovat se všemi partnery, především pokud jde o určité přeškolování jednotek přímo na místě, cvičení na základě mírových dohod. Naše eh, bezpečnostní mise formalizují společné úsilí na bilaterální úrovni s OSN samozřejmě. Z této oblasti nás sice ještě čeká hodně práce, ale eh, mnoho již bylo i vykonáno za posledního 1,5 roku v regionalizaci této bezpečnostní politiky členské státy v rámci implementačního plánu Eh, hodně pracovali a mělo by to být na konci tohoto měsíce oficiálně představeno. Bude to plán, který by nám mohl v rámci naší obrané bezpečnostní politiky dále pomáhat G5C a nezapomínat na rovněž společné mezinárodní jednotky, na jejich cíle. Samozřejmě my se zaměřujeme teda nejenom na G5, ale na všechny složky, které zde fungují. A úplně na závěr bych chtěl říci, že pokud jde o spolupráci v této oblasti, tak samozřejmě, že je to díky všem CBSD projektům, jiným projektům, které má Evropská unie k dispozici, africká facilita pro budování míru, FPA facilita, různé synergie s místními Barkané, Minuiskem, s různými místními organizacemi, čili skutečně s mnoha aktéry na úrovni Sahelu, mnoho Mm, zúčastněných stran, partnerů, kteří mají zájem na tom pomoci a proto osobně si myslím, že tyto naše aktivity jsou takovým dobrým příkladkem, příkladem eh, globální strategické politiky Evropské unie. Takže úplně na závěr dovolte, abych se opětovně omluvil tlumočníkům za to pekelné tempo a nyní jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkujeme vám, pane kolego. Děkuji vám. Já vám rovněž oznámím, že pan Benoa z komise z DG DEFCO dorazí mezi nás dnes odpoledne. Nejprve však poprosím o otázky a následně bych teprve předala slovo komisi, aby se vyjádřila jednak k otázkám samotným a jednak k tomu, co zaznělo v rámci prvotního příspěvku. Michael. Michael, myslím, že se hlásil a chtěl položit otázku jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pane Fradéne, za tuto obsáhlou přednášku, která nám umožňuje trochu vhled do té křehké situace. A já si v této souvislosti kladu otázku, které jsou na jedne, to jsou na jedné straně praktické věci, kde můžeme konkrétně pomoci, také pomocí nového instrumentu, který jsme vytvořili, CBSD, anebo také pomocí stávajících nástrojů, jako je African Peace Facility. Ale než se dostanu k, těm, k těmto otázkám, tak mám ještě jednu obecnější, zásadnější otázku. Probíhá tam vlastně stabilizace jenom díky nám, díky Evropské unii, speciálně díky Francii. Eh, protože tam vlastně samotná státnost eh, není zorganizovatelná eh, těmi, kdo jsou za to zodpovědní. Je, to je ta situace skutečně tak špatná? Já mám skoro dojem, že ta odpovědná místa sama o sobě nejsou ve stavu dostat své roli. A že vlastně v podstatě jsou jenom tak pro forma a místo nich, kteří by měli rozhodovat, rozhodují o jejich státnosti a její stabilizaci jiní. Když hovoříte o G5 a o politické a vojenské koordinaci, tak kdo tam koordinuje? Jsme to taky my? nebo je některá z těch pěti zemí schopná plnit koordinační funkci? Eh, tady u toho mám také otazník. Jestliže to, dělá my, jestliže to děláme my, nebo jestli to dělá Francie, eh, tak to ukazuje na problematičnost eh, kapacit, které jsou přímo na místě a které toho nejsou schopné. A poslední otázka, potom logicky, co musíme vlastně udělat, aby nějakým trvalým způsobem se něco obrátilo k lepšímu. Kolik úsilí musíme vyvinout, abychom například zastavili dodávání zbraní, které eh, tam proudí ještě z libijských zásob, nebo tam přicházejí zbraně z, od pobřeží do vnitrozemí. Jaká je tady situace? Můžeme pomocí našich současných sil a pomocí struktur, které máme na místě, e, nějakým způsobem e, přispět uspokojivě, přispět k uspokojivému výsledku? Děkuji, Michael a já teď eh, jakožto předsedkyně eh, také položím několik otázek, ale až po eh, panu kolegovi, až, až po Jaromírovi. Ne, prosím, vy první. Předsedající, já chci poděkovat panu Fradinovi za obsáhlý referát. Skutečně to bylo to byla možnost, abychom se vyznali v té spletité situaci, která je v Sahelu. Ale já mám jednu zásadní otázku, která mě už dávno trápí. My tady často projednáváme účast eh, evropských jednotek eh, v této části Afriky. A já se chci zeptat, ve smyslu onoho slavného pořekadla jednoho velkého vojevůdce, myslím, že to byl Suvorov, eh, který říkal, těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Ty zásahy evropských jednotek, to je záležitost tréninku na nějaké jiné konflikty, anebo je to skutečně pokus o eh, skutečné řešení těžkých situací v zemích Sahelu? Děkuji. Thank you. And... Děkuji. Tak já taky navážu na kolegy. Navážu na to, co eh, prohlásil Michael a také jste o tom hovořil vy, že se účastní mnoho mezinárodních organizací. Zmínil jste se o tom, že probíhá určitá koordinace prostřednictvím ESVČ. A mě by zajímalo, zda byste mohl povědět více o tom, jak to funguje a jak efektivně to funguje. Zmínil jste také financování teroristických skupin. které samozřejmě využívají eh, únosu a obchodování s lidmi a tak dále. A co se proti tomu dělá? Jsou i nějaké další způsoby získávání financí, proti kterým bychom měli intervenovat, pakliže je to vůbec možné? A konečně, pokud jde o financování, vy jste hovořil, že 100 eh, eh, milionů euro z těch 400 milionů pochází z evropských fondů. a plní i další země za své závazky a poskytují těch zbývajících 300 milionů euro? Protože pokud se nemýlím, tak ty finance eh, tečou poněkud pomalu. Zlepšila se v tomto nějak situace? Děkuji. No, je merci pour eux. Děkuji, děkuji vám za všechny tyto nesmírně kvalitní, pertinentní dotazy. Čili zda teda odvádíme dobrou práci, zda to náhodou nenahrazujeme tam nějak eh, aktivity těch eh, ostatních eh, subjektů, zda jsem to správně pochopil, nevím tu otázku, ale asi tak to nějak mělo být. Čili z našeho hlediska, pokud jde o bezpečnostní aspekty obrany, my jsme tam pomáhali, abyste navštívil tu misi osobně, pane kolego, když ta mise vlastně vznikla. To bylo takové dilema. My jsme se říkali, budeme jednat, nebudeme jednat, uděláme to, neuděláme to, jaké budou následky neaktivity, jaké budou následky aktivity, budeme jednat dneska, nebude pozdě zítra a tak dále. Čili tím jsme začínali, takovým dilematem. Niger, naše společná eh, společné operace o bezpečnosti. přesně tak, jak jste se o tom Eh, zmínil, především terorismus, organizovaný zločin, pomáhali jsme místním orgánům. Samozřejmě, že to jsou věci, které se týkají i nás no, všech našich občanů. Terorismus, obchodování s lidmi, nelegální migrace, to se týká nás všech. No a jaké z toho jsme vyvinuli nebo nějaké mm, následky ano, samozřejmě, že jsou to země, které se potýkají s obrovskými strukturálními problémy v Mali, v Nigeru, obrovské mm, problémy státního charakteru. Tyto země trpí obrovskými problémy v podstatě od rozpadu Libie ta situace a další aktivity Boko Haramu, zvyšování aktivity jsou zásadní, dále je to nestabilná, nestabilní situace v centrální Mali a tak dále. Čili ty otázky jsou mnoha četné a to znamená, že tyto státy jsou nesmírně křehké, to jsou státy, které musíme podporovat, ale neslepě. To určitě ne, protože samozřejmě jsou zde určité kondicionality, které musí být splněny ve všech případech a zároveň určité převzetí odpovědnosti na místní úrovni, určitý místní leadership, pokud se tyto země G5 v Sahelu organizují tímto způsobem. To znamená, ta G5 sahelská proces organizovali, protože si uvědomili, že ty mezinárodní výzvy, kterým čelí, že je nejsou schopni zvládat sami o sobě, že je tam tolik přeshraničních společných problémů, bilaterálních, trilaterálních, nebo mezi všemi těmito pěti zeměmi G5, čili nejprve potřebovali reagovat, potřebovali něco udělat. Byl to politický rámec, operativní rámec a najednou zjistili, že by se měli mm, potýkat se s, tý, se s těmi problémy společně. Samozřejmě není to mm, nějaký postup a najde to rozhodně ne, ale v podstatě společné úsilí ve všech doménách, ve kterých potřebuje těchto pět zemí jednat to jsou to země, které mají nedostatečnou strukturu zprávy, řízení, nejsou dostatečně adaptovány na místní eh, problematiku potravinové bezpečnosti, geografické mm, bezpečnosti, eh, to je záležitost, která je nesmírně komplexní, politického, ekonomického charakteru. Čili vysoká představitelka z ministry dneska právě se snaží definovat nějakou cestovní mapu, která by pokryla všechny tyto problémy. A my samozřejmě chceme, aby místní aktéři co nejvíce organizovali tuto práci, aby organizovali rozvoj své země do budoucna. Čili to jsem chtěl říct. No a pokud jde o tu otázku toho, Zdá my jsme v tom sedle toho řidiče. Ne, my, víte, my spíše doplňujeme celý ten proces, jsme doplňujícím prvkem. Víte, my nechceme, aby to, aby jsme nějak tuto situaci komplikovali. My jim chceme pomáhat, my chceme stabilizovat tento region, my chceme postupně jednotlivé problémy eliminovat na základě naší pomoci ale ty problémy se tam bohužel akumulují. To skutečně jsou obrovské problémy v oblasti bezpečnosti, v oblasti obrany permanentního charakteru každý den. No a dochází ke změně této situace, která se vyvíjí každý den a zneužívají se zde různá prázdná místa, protože tam není dostatek investic nebo dostatek politické vize, nebo prostě tam není dostatek určitě té představy o tom, jak to zlepšit do budoucna. Právě proto naše asistence se snaží skutečně pokrývat všechny domény. Potom no, to byla otázka společné politiky CBSD, tento program, to znamená Capacity Building for Security and Defense, já tomu hovořím ve francouzštině, ale to je teda tento náš program, který jsme se snažili opravdu pokrývat bezpe- pomáhat v místních bezpečnostních problémech, v každé zemi trošku jiným způsobem. V Mali například je to ochrana letišť nebo například eh, zdravotnických středisek. Je to takový nový nástroj, který byl vytvořen pro tuto oblast. Uvažuje se tom, co všechno bychom eh, ní mohli pokrýt. Samozřejmě, že lekce z toho ještě nemáme, protože je to nový nástroj, ale je už na místě. A dále ten vojenský kontext, jak jste se ptal, pane eh, kolego, na ten výcvik, vážený pane poslanče, nevím, zda jsem to pochopil úplně, tu vaši otázku správně, ale cílem, cílem je to, nebo důvod, proč Mali včerejška a jiné země do budoucna selhají a zhroutí se, tak my prostě tomu chceme zabránit. To je naším cílem. Ta architektura v oblasti bezpečí, obrany G5, o které jsem hovořil, Čad, Mauritánie trošku mm, stranou ponechám nyní, tyto dvě země, čili tam tyto země tři mají obrovské problémy, neskutečné problémy, mm, mm, vzhledem k tomu, že konfrontují tolika výzvám, tak ta G5, jejich vojenské síly, podle mě by mohly být takovou transformací, takovým vektorem. Není to nějaké, pokud jde o kvantitu, tam to není nějaké obrovské číslo, je to jen pět tisíc lidí. Ale budou pokrývat i nekontrolovaná území. To chceme, aby nás doplnili v této oblasti. Na víte, že tam v podstatě často hranice neexistují pro lidi, kteří žijí v těchto regionech. To jsou zóny, které jsou nekontrolovány nikým. Tam dochází k obrovskému obchodování s lidmi, obrovským tokům, protože to tam nemá kdo řídit v těchto zónách. Čat se dohodl i v možnosti pro následování mm, těchto mm, problematických skupin s ostatními sousedními zeměmi, protože mm, oni v podstatě vlastně tam je takové bezprávy a tomu chceme zabránit. Čili i když naše aktivity, já nevím, zase jsem to správně, tu vaši otázku, pane kolego, ale my v podstatě jim ukazujeme takovou tu osvědčenou praxi a je na nich, aby to potom realizovali už v praxi. My jim to chceme jenom ukázat, my jim vlastně pomáháme, aby to přetavili do praxe protože my vlastně tam nějak jako nedoprovázíme v tom jejich úsilí, naše členské státy si to nepřejí, to Minuska nebo Barkan, ty to mohou provádět, nebo jiné projekty, aktéři z jiných zemí, to ano. Ale my spíše budeme ty kapacity, pomáháme jim, vysvětlujeme, učíme je, často tomu říkáme výcvik těchto složek na místě, taková komplementarita, doplňky ostatních aktérů. Já jsem v tom úvodním slovu se možná o tom zmínil, že pro nás by bylo nejhorší opakovat úsilí těch ostatních donorů. Takže ta koordinace je zásadní mezi námi, mezi všemi aktéry, abychom zabránili duplicitě, aby nedošlo k duplikování, aby prostě jsme kapitalizovali na tom, co již bylo eh, odvedeno, implementováno. A poslední otázka financování teroristických skupin, to je zásadní problém. Samozřejmě, únosy, o tom jsem se zmínil, to jsou šílené problémy. Nejde pouze o teroristické skupiny, to jsou i takové různé drobné podniky, takzvaně, které se specializují na únosy západních občanů, který, které se specializují poté na vyjednávání. Čili to je nesmírně nebezpečná oblast. Když se podíváme na Mali, na nevládní organizace, na ty obrovské útoky, to je něco šíleného. V Sahelu to je věc, která probíhá permanentně, má to politický dopad, je to vlastně finanční zdroj a samozřejmě, že my se snažíme, aby jsme je odpojili od těchto zdrojů. Financování je komplexní, velice složitá záležitost. Kriminalizované složky, organizované složky mají obrovské příjmy, jakým způsobem to nějak mm, rozložit na naší úrovni. Víte, my se snažíme těm zemím dát dostatečné prostředky, aby vykonávali svou roli státnosti na celém území. To je taková krásná věta, ale zatím je mnoho aktivit, které vyžadují naši přítomnost přímo na místě, naše úsilí. Například u TG5 Vlastně, jak už jsem se o tom zmínil, v těch zónách, které nejsou kontrolovány, kde místní lid trpí, kde to vláda nemá pod kontrolou, kde jsme často zapomněli na to, co to je státnost a co to je stát. Čili my se opravdu snažíme G5 podporovat ve všech ohledech a to nejde pouze o podporu přímo té G5, ale je to i sdílení informací, reakční kapacita, justiční pronásledování, možnost eh, do, dodat těmto státům dostatečnou kapacitu a možnosti, aby kontrolovali ty přeshraniční regiony. Dále jsou to různé rozvojové programy Evropské komise a tak dále, čili mnoho různých koordinovaných projektů, úsilí, které jsou nesmírně zajímavé a které podle mého názoru ale jsou nesmírně obtížné, protože každý den prostě tam pracujete v těchto podmínkách, lidi u nás v Bruselu to koordinují, je to opravdu na plný úvazek nesmírně obtížné, skutečně celý ten řek řetězec pokrýt, je šílené úsilí. Dále no, ta facilita africká pro mír. Já bych velice stručně řekl, že tam máme 50 milionů, mm, dalších 150 milionů, které to doplnili na 200 milionů. My samozřejmě velice obezřetně podstupujeme v tomto ohledu, mm, pokud jde o partnery na druhé straně. Skutečně od něho očekáváme odpovědný přístup těmto našich partnerských zemí, těchto beneficientů, kteří si musí uvědomit, že to není jednoduché a že toto úsilí by mělo přinést dlouhodobé výsledky a ne něco efemérního. Ano, čili máme zde i roční rozpočet pro podporu G5 k dispozici a otázka se opět vrací k tomu, jsme to my, kteří tlačíme, kteří řídíme tu aktivitu, my řídíme ty otěže, nebo kdo to je. No víte, i to je součást určité osvědčené praxe, kterou se jim snažíme vštípit, ty dobré vztahy na nejvyšší úrovni mezi G5 a EU, na nejvyšší úrovni jim předávat naše zkušenosti, naše dovednosti. Já doufám, že jsem paní předsedající odpověděl na vše, a samozřejmě, že European Peace Facility, že tato facilita není úplně, to není něco, co vznikne přes noc. To je nesmírně obtížný projekt, který nás čeká. To ještě na závěr k vaší otázce. And thank you for coming back to it as well. Děkuji a děkuji, že jste se k tomu i vrátil a děkuji, že jste zareagoval i na další otázky. Já nyní využiju příležitost a dám slovo panu Benoit Zeptám se, jestli chce poskytnout ještě nějaké další informace, pokud bychom měli si udělat lepší přehled, lepší obrázek o mírových operacích. Možná i v reakci na to, co už zaznělo. Prosím, můžete pokračovat. Jmenuji se Benoit Lot. Dobrý den, pracuji na komisi v oblasti rozvoje a spolupráce v jednotce pro bezpečnost a globální výzvy. Čili nejprve na vaši otázku, ten finanční nástroj, o kterém hovoříme nyní na komisi. Vy jste se zmínila o tom, že CBSD a mm, teda ten nástroj European Peace Facility, to znamená ten první nástroj pro budování bezpečnosti a rozvoje, tento nástroj již existuje, ten první nástroj už byl mobilizován mm, nejenom pro G5, je to vlastně takový nástroj poslední záchrany a my pomoc pro G5 již máme, to je právě Eh, African eh, Peace Facility. To je jediný nástroj, čili toto je takový doplněk, který můžeme mobilizovat, podporovat individuálně vojenské složky zemí G5. A hlavním cílem je samozřejmě podpora rozvoje všech těchto zemí. Takže různé první projekty vlašťovky již máme pro Mali k dispozici, čekáme na další projekty, čili ne nějaké společné složky, ale spíše jednotlivě jim pomáháme. A pokud jde o ten evropský nástroj, mírový nástroj, to je zatím na takové úrovni návrhu, konstrukce. Tento nástroj bychom rovněž mohli využít pro G5, protože se snaží převzat odpovědnosti právě té africké facility a pokrývat i oblasti mimo Afriku. Čili pokud tyto návrhy budou akceptovány státy v rámci rady, tak ano, tento, tato facilita PF, to znamená Evropská mírová facilita, by mohla um, uzřít světlo světa. Děkuji vám. Thank you very much. And, uh, yes. Děkuji mnohokrát. Nepochybně nyní si určitě uděláme ještě lepší představu. A děkuji i za tu reakci. Děkuji panu Fredanovi, děkuji, že jste mezi nás dorazil, že jste nám tak komplexně zodpověděl otázky na G5, na téma Sahelu a děkuji panu Benátovi za to, že se k věci ujal slova. V tuto chvíli již eh, můžete jít a děkujeme vám. Děkuji. V tuto chvíli jsme tedy ukončili bod číslo čtyři a v tuto chvíli již eh, se vzdám svého předsednického křesla a předám jej panu kolegovi, panu Štětinovi, který vás provede body 5 a 6. Prosím. dans la dynamique et ça me laisse pourquoi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 participe. Ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Jaromír Štětina a jsem členem výboru pro zahraniční věci a předseda výboru SEDE. Já vás všechny vítám a prosím, dovolte mi používat eh, češtinu, svůj rodný jazyk. Prosím, nasaďte si tedy sluchátka, protože budu hovořit česky. So, máme pořadu teď bod číslo pět naší agendy hybridní hrozby a strategická komunikace budeme diskutovat eh, především a ze začátku s paní Silvio Helc Huber. Já ji vítám u nás eh, na našem výboru a poprosím ji o slovo. Já nebudu používat svůj rodný jazyk, já nebudu hovořit eh, svým rodným jazykem. Já se budu držet eh, počas prezentace z eh, angličtiny. Eh, dobré odpoledne, jsem moc ráda, že s vámi mohu zasedat a že vám mohu stručně nastínit balíček dokumentů k hybridním hrozbám. Tento balíček byl přijat minulý týden. A to v předvečer rady, která bude zasedat na konci června. Tento balíček reaguje na požadavek, který znesla Evropská rada již v březnu. Tehdy žádala o to, aby se rozpracoval balíček vybudování odolnosti a kapacit. To se mělo řešit zvláště v návaznosti na chemický útok Salisbury a zvláště tedy závěry rady z března poukazovali na nutnost odolnosti proti eh, chemickým, biologickým a jaderným rizikům CBRN a podpořit kapacity proti hybridním eh, hrozbám, zvláště v oblasti eh, kybernetické bezpečnosti a kyberšpionáže. Minulý týden v úterý a ve středu se objevily dokumenty, balíček, který reagoval právě na tento apel ze strany Evropské rady z března, kdy rada apelovala na potřebu informovat je o aktuální informa- e, e, situaci v oblastech, které jsem zrovna vyjmenovala, s tím, že se k tomu připojily i dvě zprávy o implementaci společného rámce boje proti hrozbám v rámci SVČ a další byla zpráva ohledně eh, bezpečnostní unie, vytváření a budování silné bezpečnostní unie, kyberbezpečnostní unie. Já poukážu na několik bodů, které se objevily v tomto balíčku a řeknu pár uh, slov k, ke kybernetickým a hybridním hrozbám. Tyto hrozby již komise řeší několik let a kroky a iniciativy již probíhaly i v posledních letech v různých oblastech. Komise a vysoká představitelka se důkladně věnovali vybudování dalších možností a kapacit, jak bojovat proti příslušným hrozbám. Již jsme získali i hmatatelné výsledky v některých oblastech a připravili jsme několik politických rámců, v rámci něž budou probíhat jednotlivá konkrétní opatření a v rámci něž budou tyto kroky dále rozvíjeny. Jen abych to vysvětlila, eh, hlavní odpovědností, hlavní povinností je posílení infra, infrastruktury, posílení zázemí. To je nadále odpovědnost členských států. Komise v tuto chvíli využívá své politické kompetence a nástroje a bude tomu tak činit i v budoucnosti, aby podpořila práci členských států. Ovšem, znovu opakuji, je to hlavně povinnost a odpovědnost členských států. Co se týče eh, sdělení, které bylo přijato minulý týden, zde se nastěňují výsledky v jednotlivých oblastech, jako je strategická komunikace. Zde došlo ke klíčovému pokroku protože máme tři pracovní skupiny Stratcom Task Forces, ty už fungují. V tuto chvíli je toto úsilí doplněno i o sdělení o boji proti eh, nesprávným informacím na internetu. To je další sdělení, které bylo přijato minulý týden, ale já nechám ještě vystoupit svého kolegu k této věci, který sedí nalevo ode mě. Co se týče osvěty, tak eh, to je jedna z klíčových záležitostí naší strategie boje proti hybridním hrozbám. Máme eh, evropskou hybridní jednotku v rámci Evropského situačního centra SVČ. Tato jednotka vznikla v roce 2016 a do této chvíle vypracovala asi 100 hodnocení a sdělení, ale to opět nechám na svého kolegu z SVČ, který se vyjádří podrobněji k této věci a k práci této jednotky. Co se týče posílení připravenosti a odolnosti na zvláště rizika CBRN, tak zde bych eh, poukazala na jeden příklad úspěchu. Z minulé doby před šesti měsíci byla vypracována analýza mezer u případů, k němž došlo. Tato analýza byla zpracována, dokončena a byla rozeslána členským státům, což bylo velice důležité. To byl velice důležitý krok, uvědomit si, kde existují mezery, jaké máme problémy, co je třeba podniknout. Co se týče odezvy na případy krize, zde bych opět eh, vyněla pár slov ze sdělení spolupráce s NATO. Je zde uváděna posílení této spolupráce, koordinovaná činnost v rámci hybridních scénářů. Eh, to bylo uskutečněno úplně poprvé spolu s NATO a to, že minulý podzim měli jsme možnost eh, otestovat naši rychlost odezvy a reakce na hybridní krize. Já mohu samozřejmě uvést jen několik příkladů, ale tyto příklady ukazují kromě na dobrý pokrok, také na skutečnost, že jsme zpracovali politický rámec, v níž se pohybujeme a že tento politický rámec je funkčně a konstruktivní. Já zde hovořím o společném rámci pro boj proti uh, Eh, hybridním hrozbám, to je materiál z roku 2016, pak je zde eh, společné sdělení o odolnosti eh, a obraně. Zde opět odkazujeme na kybernetickou bezpečnost a je to materiál opět z roku 2016, což je zřejmě nejdůležitější prvek a to je směrnice o bezpečnosti sítí, takzvaná směrnice NIS. A pak ještě eh, zde hovořím o akčním plánu z roku 2017, kde bylo identifikováno 23 opatření, 23 úkolů a pak eh, v července 2017 je zde Varšavská deklarace, která zakládá rámec spolupráce mezi EU a NATO právě v této oblasti. Je to vlastně asi třetina, zhruba 70 opatření, 70 návrhů na koordinovanou činnost EU a NATO. E, to všechno se objevuje v příslušné varšavské e, deklaraci a navazuje a reaguje na hybridní hrozby. Společné sdělení rovněž nastěňuje i další kroky. Nejde jenom o to, že by se zde uvádělo, e, čeho jsme již dosáhli za posledních několik měsíců či let, ale zároveň zde jsou uvedeny další kroky, jak posílit eh, spolupráci v dané oblasti v boje proti hybridním rizikům a CBRN rizikům. Máme zde pět oblastí, na které Evropská rada v březnu poukazovala. Já nechci přesně zde číst, co obsahuje sdělení, zvláště jde o další spolupráci v oblasti osvěty, strategickou komunikaci. Máme zde experty za ESV ti vám mohou podrobněji vysvětlit, o co půjde. Já bych ještě podrobněji rozebrala další oblasti, jak by měly vypadat další kroky v oblasti CBRN. Zde jsou opatření, která byla již oznámena, jak lépe reagovat na potřebu dodržovat mezinárodní pravidla, jak eh, pracovat na naší připravenosti, odolnosti, jak zlepšit koordinaci na úrovni Evropské unie právě v této oblasti. Co se týče posilování odolnosti a, a co se týče odstrašování od hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, tak eh, sdělení hovoří o několika krocích a soustředí se hlavně na kybernetický plán, který vznikl v prosinci, to znamená, již existuje, zde je vyjmenováno několik opatření, ačkoliv už došlo k určitému pokroku, tak stále ještě je na čem pracovat. Zde se poukazovalo hlavně na to, že je potřeba posílit spolupráci mezi EU a členskými členskými státy na základě těch takzvaných šablon, blueprints, kde je apel na větší koordinaci, co se týče reakce na hybridní hrozby, abychom využili i možnost kybernetické diplomacie, i to je třeba eh, zužitkovat a pak návrh na program Ev- digitální Evropy. To bylo přijato před dvěma týdny, zhruba 6. června. Komise tento program přijala a zařadila do dalšího rozpočtu od roku 2021. Oblast eh, odolnosti proti nepřátelským eh, spravodajským činnostem. Zde máme určitý příklad eh, práce v dané oblasti a práce na dalším rozvíjení tohoto úkolu. Eh, já zde hovořím o nařízení o zahraničních eh, přímých investicích, což je nařízení ze září 2017 a my doufáme, že tento návrh eh, by měl být parlamentem i radou přijat co nejdříve. Ještě mi dovolte pár slov k, ke zprávě o pokroku k hybridním hrozbám. To je v pořadí již druhá zpráva, kterou jsme zpracovali a odprezentovali od okamžiku přijetí rámce v roce 2016. Tato zpráva se soustředí výlučně na to, co se odehrálo od poslední implementační zprávy, to znamená od července 2017, jinými slovy je to skoro rok, Eh, který jsme zachytili v příslušné implementační zprávě. Jak říkám, hovoříme zde o 22 opatřeních, která byla realizována. Nechci ani nemohu všechna tato opatření detailně probrat. Dovolte mi tedy eh, nastínit tři hlavní sdělení, která vyplynula z celé implementační zprávy. Jednak k situační o světě ohledně hybridních eh, hrozeb. Zde všechny Eh, struktury, které jsme chtěli vybudovat v rámci EU, mm, již vznikly a jsou plně v provozu a zde hovořím o hybridní jednotce, o té jsem již hovořila. V rámci ESVČ vznikla tato jednotka, ta pracuje na posuzování zpravodajských informací, pracují zde civilní i vojenští experti a pracuje v rámci sítě 26 členských států. Všechny tyto členské státy se prostřednictvím své platformy sdílejí informace a analýzy zpravodajských informací. Pak je zde Centrum excelence v Helsinkách boje proti hybridním hrozbám. Zde se eh, schromažďují velice cené odborné poznatky. V tuto chvíli již je zastoupeno 15 členských států. Co se týče budování odolnosti, tak to je klíčový prvek celé strategie boje proti hybridním hrozbám. A v řadě oblastí je třeba eh, tyto kriky podnítit, jako je kybernetická bezpečnost, eh, ochrana infrastruktury, eh, boj proti radikalizaci, zajištění dodávek. Ne všechna tato opatření, ne všechny tyto kroky se konkrétně týkají čistě hybridních hrozeb, o nichž zde hovoříme, ale je možné je vnímat jako něco, co působí lepší odolnost Evropské unie, lepší vybavenost Evropské unie bojovat proti hybridním hrozbám. A ještě, ještě pár uh, slov k dalším oblastem. V, v ostatních eh, politických oblastech se podařilo eh, toto to, to téma eh, dále rozpracovat a promítnout. Je zde třeba ehm, posouzení kamera, kde jsme řešili otázku teroristického financování, radikalizace a případů šíření chorob pak nenávistné projevy na internetu a další případy, k, k jejichž eh, objevení došlo. A novinkou loňského roku bylo, že poprvé probíhalo paralelní cvičení EU a NATO, abychom ověřili naše možnosti na základě konkrétních scénářů, abychom prověřili, jakým způsobem jsme schopni reagovat na hybridní kroky. Ještě je poslední slovo k, ke spolupráci EU a NATO, což je samozřejmě velice důležitý prvek. A vše, co činíme v oblasti hybridních hrozeb, se týká právě této spolupráce. Já už jsem zmiňovala společný rámec, politický rámec, který byl zpracován pro tento účel v oblasti EU a NATO. Zde se objevilo 74 opatření na seznamu, Varšavská deklarace jich obsahuje 20 a ty se soustředí na boj proti hybridním hrozbám. A nyní ještě pár slov k tomu, co se stalo. Máme zde hybridní eh, jednotku a Evropské centrum excelence v Helsinkách. Ty to tato pracoviště jsou v kontaktu sájemně eh, a vybudovaly se velmi silné vazby. V tuto chvíli se řeší otázka hm, třístrané spolupráce za použití eh, informací z, z volného zdroje. Hovoříme zde o seminářích, cvičeních, přednáškách. Tyto akce jsou koncipovány tak, abychom posílili povědomí o hybridních hrozbách. Máme zde celý seznam seminářů, které v tuto chvíli jsou naplánovány, a nebo teprve budou naplánovány ohledně hybridních hrozeb. Jedna z nich proběhne, eh, proběhla už v květnu. Ehm, deklarace, společná deklarace předvídá další posílenější spolupráce mezi pracovníky a tím ne, se nemyslí jenom v rámci našeho generálního ředitelství, ale napříč generálními ředitelstvími, kdy bude třeba uchopit tento moment a zachovat tempo práce. Já myslím, že ten dokument ukazuje, a to jsem vám to ne, neodprezentovala nijak podrobně, že spousta kroků již byla realizována, to znamená, ukázalo se, prokázalo se, že to funguje, některé činnosti už běží a zároveň se nám ukazuje, a bez toho by to nešlo, že se daří nejenom osvěta a informovanost, ale i velice úzká spolupráce mezi všemi zúčastněnými. Děkuji. Děkuji paní Silvie za uh, příspěvek a za vysvětlení. Já budu hovořit v tuto chvíli česky, takže prosím se vemte sluchátka. Ta příchozí gentlemany, kteří během jednání přišli, a to je pan Jill Sportman, team leader, head of East Stratcom Task Force, EEAS. A potom pan Gábor Iklody, Director of Crisis Management and Planning eh, Directorate EEAS also. Můžeme to I said who, eh, because you came first and you came second, so... No já jsem hovořil v tom pořadí, v kterém jste dorazili. Jen z tohoto důvodu. Nové, eh, máte nyní slovo a kdo z vás si ho teda opravdu vezme? Pan Iklody. Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne, my se omlouváme, že jsme dorazili po trochu později na panel. Já se omlouvám, že jsem přišel jako poslední. A v tuto chvíli bych řekl pár slov, aniž bych chtěl opakovat, co už vysvětlovala Silvia. Jen pár slov k těm k té situaci hrozeb za posledních několik let. Co jsme zaznamenali? Evidentně nedošlo k žádnému zlepšení. Ta situace hrozeb se rozhodně nezlepšila. Zároveň z, z, vidíme eh, kybernetické eh, milice, které se snaží uh, ohrozit a narušit naši infrastrukturu, působí veliké problémy, tak pak jsou zde dezinformační kampaně, velice často i vidíme dokonce zastrašující, velice nepřátelské kampaně, které se týkají třeba výhružek typu dostat se blízko našim hranicím nebo ohrozit náš vzdušný prostor. Jde o snahu destabilizovat naše společnost a demokracie, což působí podkopávání důvěry veřejnosti a rovněž také se zde ověřuje naše schopnost odezvy na určité provokace. Pak je zde otázka Salisbury a případu Salisbury, což už je úplně reální příklad. Na evropské půdě v jednom z našich členských států došlo k tak ukrutnému útoku. Co můžeme podniknout? Klíčovým cílem je co nejdříve detekovat takovéto případy eh, škodlivého chování. Ještě než k čemukoliv dojde, je potřeba pochopit, vyrozumět, že často je určitá událost vnímána jako izolovaná věc, ale může být součástí velice propracované kampaně. A tak to i často bývá, že tyto ojedinělé útoky bývají i hybridní hrozbou. Také musíme posilovat odolnost. To je samozřejmě nejlepší způsob, eh, jak reagovat. Naše společnost, naše infrastruktury musí být schopny zvládnout takové útoky, musí být odolnější a musíme rovněž snížit naši zranitelnost. Za tímto účelem je třeba si uvědomit, co je tou naší nejzranitelnější stránkou, abychom se mohli soustředit právě na tyto citlivé body, citlivá místa, abychom snížili zranitelnost. To je na, zcela jistě zásadní a členské státy se musí postarat o vytipování takovýchto eh, míst. Ovšem Evropská unie může hodně pomoci dobrá a vysoká odolnost je totiž také dost odstrašujícím prostředkem, jelikož my jsme-li dostatečně odolní, tak eh, jsme schopni vyslat odpovídající signál. Musíme být schopni koordinovaným způsobem reagovat na hybridní činnosti tohoto typu. Musíme eh, disponovat příslušným mechanismem, který bude k dispozici a který okamžitě eh, vypracuje propracované řešení. Musíme v rámci evropských institucí spolupracovat. Nejenom spolu, ale i s NATO. Musíme jednat s jednotlivými vládami. Často víte, že hybridní útoky jsou často eh, vnímány jako ta eh, zastíněná stránka eh, koordinovaného řešení musíme být schopni mobilizovat eh, společnost. Není to jenom o tom, jak reaguje stát, ale jak reaguje celá společnost. Musíme do toho zapojit i odvětví, průmyslové subjekty. A poslední věc, kterou bych chtěl v tomto kontextu uvést, je ta, že, jak určitě víte, evropská strategie boje proti hybridním útokům a odolnosti, to není jen otázka našich členských států, ale i našich partnerských zemí v rámci našeho sousedství. Hlavní hybnou pákou je společné sdělení. To bylo vypracováno a bude předáno na červnovou Evropskou radu. Silvie eh, o tom nepochybně hovořila. V březnu se Evropská rada sešla a následovaly útoky v Salisbury, kdy bylo řečeno, že zazněl apel, abychom vyhodnotili, které kroky můžeme podniknout, abychom podpořili odolnost našich zemí, našich společností. Byly vypracovány tři dokumenty na toto téma, kdy se všechny snaží postihnout jediné téma. Je to společné sdělení komise a vysoké představitelky z března, dle eh, záběrů z března. A Tímto způsobem, a takto tedy reagujeme a zasíláme materiály radě. Společné sdělení má být orientováno na praktické kroky, to znamená, musíme identifikovat praktická opatření, která pomohou posílit eh, schopnost Evropské unie reagovat na hybridní činnosti. Za druhé je zde společný rámec, o němž eh, Silvie hovořila také. Zde máme 22 bodů, to už je druhá výroční zpráva, kterou předkládáme a důležité je, že prostřednictvím této zprávy Evropské instituce poskytují transparentním způsobem informace členským státům o aktuálním stavu a o tom, co se odehrálo za poslední rok, jakým způsobem byla naplňována eh, ta opatření. A pak je zde zpráva pracovní skupiny pro kyberneteckou bezpečnost, kde se řeší rizika CBRN a další uh, rizika, včetně kybernetických. Já se ještě v krátkosti vyjádřím k, té, k tomu sdělení. Zde máme pět oblastí. Jednak situačního světa a to, jak víte, je to nejdůležitější, je potřeba si zmapovat okolí. Zde je důraz kladen na dva hlavní prvky. Jednak detekovat škodlivé jednání co nejdříve. Musíte být schopni realizovat prevenci ra- radši, než eh, řešit následky. Pak se snažíme zjistit příčinu souvislost, to jsme ještě začali řešit v rámci NCA a v rámci pracovní skupiny. Tato propojenost už funguje od, posled, od minulého července. My jsme provedli pa, paralelně koordinované cvičení s NATO. Dost, získali jsme více než 100 výsledků, které budou napomáhat při zpracování analýzy a je zcela zřejmé, že ve světle Salisbury a ve světle toho, co nám zadala Evropská rada v březnu, tak některé oblasti kapacity je potřeba posílit. Kybernetická bezpečnost, CBRN a kontrašpionáž. To jsou tři oblasti, které zatím nebyly dostatečně rozpracovány, anebo jsme zjistili, že je zde ještě možnost dalšího vylepšení zázemí. Také je potřeba spolupracovat s NATO to znamená spolupráce mezi uh, tou Fusion Cell a dalšími jednotkami a uh, Centrem excelence v Helsinkách. My jsme zpracovali průzkum ohledně rizik. Tento průzkum probil v členských státech, byl to bod číslo jedna. Provedla to, bylo to provedeno na uh, základě zadání přátel předsednictví, aniž bychom v tomto posouzení uváděli členské země. Spíše jsme se soustředili na ty klíčové slabé stránky, které bychom měli řešit. To znamená, na co bychom se měli soustředit v následujícím období. Mandát byl prodloužen až do roku 2020, to znamená minimálně do roku 2020 a budeme tak napomáhat provázanosti práce mezi členskými státy a těmito skupinami. Kromě výzkumu, cvičení a seminářů je rovněž také možné se soustředit na další citlivé otázky, jako je třeba otázka těch eh, zranitelností, těch slabých eh, stránek. Musíme se na to podívat ještě akademičtěji. Eh, musíme provést analýzu těchto slabých míst. Například, jakým způsobem budeme spouštět některé mechanismy, jako je článek 42 odstavec 7, což je vzájemná pomoc, nebo eh, článek 22 eh, klauzule Soliger, jakým způsobem jsou tyto mechanismy vzájemně provázány. A to nemyslím jenom tyto dva nástroje a dva instituty, ale i článek 5 eh, smlouvy o NATO. CBRN. Zde je třeba se vybavit tak, abychom byli schopni příslušné jednání včas detekovat. Rovněž sem patří schopnost detekovat a pašeráky některých látek, pak dekontaminace v případě útoku, jaké kroky můžeme podniknout, abychom provedli sanaci v dané zemi. Jen v závorkách my jsme v rámci té stálé struktury spolupráce PESCO rozvinuli i myšlenku, která vznikla mezi členskými státy, že bychom zavedli něco jako rychlou rezervu, která by existovala pro tyto případy. Musíme za tímto účelem vypracovat databáze, kde bychom měli třeba seznamy chemických látek, které mohou být použity při útocích CBRN. E musíme vypracovat seznam zdravotnických zařízení, na která se můžeme obracet v případě, že bude potřeba pomoc. A musíme mít také rezervní zásoby léčiv, abychom byli schopni rychle reagovat v příslušné zemi. Také musíme realizovat samozřejmě praktická cvičení a musíme se snažit soustředit na eh, mezinárodní pravidla. Eh, úmluva o chemických zbraních uvádí velice přísná pravidla, ale jakým způsobem podnítit a podpořit ten mechanismus kontroly dodržování těchto předpisů, včetně postihu, pokud eh, je to třeba, abychom zajistili ten efekt odstrašující od případů porušení těchto pravidel. Strategická komunikace, to je něco, o čem bude hovořit Jan za chvilku ke kybernetické bezpečnosti. To je čtvrtá oblast. Není třeba říkat, že je to kritická záležitost, naprosto zásadní záležitost pro naši společnost a infrastrukturu. My zde disponujeme řadou dobrých nástrojů. Máme zde mm, směrnici NIS, ta je naprosto zásadním předpisem, kde se uvádí povinné minimum kybernetické bezpečnosti v rámci kritických odvětví. Budeme mít i kybernetickou agenturu, která bude posílena tak, aby byla schopna zajišťovat pomoci. Silvia už hovořila o šablonách, blueprintech, pak je zde kybernetická diplomacie a příslušný toolbox, jejich nástroje, sada nástrojů, které pom- pomohou realizovat opatření proti pachatelům a ještě v budoucnu a na to se snažíme klást důraz pro další období, bychom se měli soustředit více na otázku vzdělávání a školení. V oblasti kybernetické bezpečnosti jsou to ti klíčoví právě experti. Zde jsou to lidé, kteří jsou důležitější než procesy a technologie. Musíme vytvořit kybernetickou síť, abychom chránili všechny instituce všechny mise, operace, delegace. Musíme vytvořit určitou korporátní identitu a schopnost sledovat příslušnou síť. Samozřejmě velký důraz musíme klást i na eh, přidělování eh, kapacit. Pak ještě eh, zmíním kontrašpionáž, to je pátá oblast zcela zjevně velice citlivá otázka. Je to navíc odpovědnost členských států a my bychom pochopitelně rádi apelovali na členské státy, aby spolu spolupracovali v této oblasti, tak aby si byli schopni utvořit ještě lepší obrázek o tom, jaké aktivity nám hrozí ale není to pouze spolupráce členských států, kterou stojíme. Musíme být rovněž schopni chránit naše instituce. A když se rozhlédnete, tak si uvědomíte, že naše evropské instituce si v této oblasti zaslouží mnohem více. Na to bychom měli poukazovat a tyto činnosti bychom měli podpořit. Dále, pokud je spravodajský agent zachycen v některé zemi, tak by neměl být schopen si dva měsíce poté zahájit činnost v jiné členské zemi. Toto musíme určitě zlepšit. Tu schopnost spolupracovat a předávat informace mezi jednotlivými institucemi. A pak bych ještě poukázal na společný rámec. Nechci samozřejmě procházet všech 22 úkolů, ale chci upozornit na jednu věc. Je to dva roky starý dokument. Od té doby se toho odehrálo hodně. A my bychom měli zajistit, abychom se soustředili na aktualizaci a doladění tohoto společného rámce. Konkrétní příklad je vojenská mobilita. Pochopitelně to je velice důležitá věc. Hybridní útoky jsou něco, čemu se musíme věnovat. Musíme se vytvořit zálohy, eh, další rezervy na, na ochranu koridorů. I zde tedy existuje hrozba hybridního typu. A pak ještě operační protokol, který jsme vytvořili v evropských institucích a ten nám umožňuje rychle pohotově reagovat v případě, že je jeden z nás členských zemích vystavena útoku a žádá o pomoc. A my jsme prováděli test v průběhu cvičení PACE a v průběhu cvičení s NATO cvičení a vyhodnotili jsme, že musíme nejprve opravdu provést aktualizaci i tohoto protokolu tak, aby byl dostatečně funkční při pomáhání a při poskytování pomoci. Děkuji. Pane Klody, a teď má slovo pan Portman. Prosím, pane Portmane. Thank you very much. Um, so... Děkuji vám moc krát. Před třemi lety eh, bylo založeno oddělení Stratcom eh, v Evropské službě pro vnější činnost, protože Evropská unie na úrovni eh, Evropské rady eh, si uvědomila, že tu existují závažné problémy, které se nijak neřeší, pokud jde o naši komunikaci a naše, naše, naši zranitelnost vůči východu. Stratkom eh, byl tedy založen s několika cíly. Za prvé lépe vysvětlit, jak Evropská unie podporuje své východní sousedy, za druhé spolupracovat na posilování kvality médií v tomto regionu a za třetí zlepšit naši kapacitu reagovat na eh, ruské a prokremelské dezinformace. Všechny tři tyto cíle eh, jsou velice důležité a je třeba je vnímat eh, pospolu a nikoli v izolaci. Od té doby došlo k tomu, že schopnosti Stratkomu byly posíleny a rozšířeny. Teď už máme různé task force pro jižní sousedství a pro Balkán. Evropští lídři si tehdy uvědomovali, že dezinformace zvenčí je opravdovou bezpečnostní hrozbou a že je potřeba eh, ji lépe pochopit a šířit o ní povědomí. Eh, myslím si, že tohle je tedy eh, součást mnohy, mnohem širších hybridních hrozeb, mezi něž patří i to, o čem hovořili řečníci přede mnou, včetně kybernetických útoků a vojenských ohrožení, ale patří sem také věci, jako jsou trolí farmy, Eh, umělá inteligence a spousta dalších. To bylo tedy před třemi lety. A teď, po třech letech, eh, máme mnohem lepší eh, přehled o hrozbách, před kterými stojíme. Víme mnohem více o strategiích dezinformace, které nabývají mnoha podob a využívají mnoha nástrojů a kanálů. ta hlavní poselství, hlavní sdělení jsou pozoru hodně konzistentní. A sice, že Evropa se hroutí, že je nemorální, že je agresivní, že eh, ti spojenci jsou extremisté nebo vůbec neexistují a že eh, ilegální kroky některých jsou pouze alternativním výkladem mezinárodního práva. Takže East Stratcom už tři roky eh, týdně katalogizuje příklady eh, dezinformačních narrativů a snaží se je sdílet, informovat o nich, eh, šířit povědomí, ale také analyzovat je a poučovat se o tom, jak ty dezinformační kampaně fungují, eh, jak se proměňují a jak nás mohou oslabovat. Už jsme zdokumentovali zhruba 4 tisíce příkladů dezinformací a opakovaně se tam objevují eh, podobné narrativy, eh, taktiky a strategie. Například pokud jde o otrávení e, agenta Skripala v Salisbury, tak tam jsme e, zdokumentovali 31 dezinformačních narrativů ohledně e, tohoto útoku jedem. Vzájemně si protiřečí, jsou to vyvra, jsou vyvratitelné, jsou to konspirační teorie. Potom let MH17, tam jsme zatím zjistili 57 dezinformačních narrativů. Jejich cílem je zamlžit pravdu a zabránit průchodu spravedlnosti. Je tedy jasné, že Dezinformace má za cíl nás zmást, zpomalit náš proces hledání koncenzu a tudíž zpomalit naše rozhodování a reakci. Je to pokus vrážet mezi nás klíny a zabíhat do citlivých, ožehavých témat, upozorňovat na problémy, které v Evropě jistě existují, ale ty narrativy je přehánějí, nafukují a využívají je k tomu, aby podkopali naši důvěru v mainstreamovou politiku, média a demokracii. Pokud jde o to, co musíme konat eh, nadále v budoucnu, tak nyní máme eh, i díky podpoře Evropského parlamentu eh, rozpočet 1,1 milionu na letošní rok, konkrétně na boj proti dezinformacím. Takže je to poprvé, kdy ESVČ má specializovaný rozpočet na boj proti dezinformacím. Teď dokončujeme plány na to, jak využít tyto dodatečné zdroje. Za prvé si myslím, že musíme dále schromažďovat zveřejňovat data. A musíme opírat své analýzy o co nejprofesionálnější a nejobjektivnější eh, hodnocení a v budoucnu tedy chceme používat profesionálnější a technologičtější monitorování eh, internetového prostoru a kombinovat kvalitativní a kvantitativní faktory. Eh, tím mám na mysli tedy pravidelný profesionální monitoring médií a to je třeba eh, doplňovat kvantitativní analýzou velkých dat, abychom chápali nejen to, jaká ta sdělení jsou, ale také to, jaké publikum oslovují. A ta třetí ideální fáze, ke které bychom se chtěli posunout, je mnohem lepší eh, chápání dopadu na cílové publikum. Momentálně chápeme úmysly, ale eh, ten reálný dopad je mnohem hůře eh, zhodnotitelný, pokud nebudeme investovat do datové analýzy a výzkumu. Potřebujeme tedy více dat a více analýz. A ruku v ruce s tím musíme šířit povědomí a informovat o problémech dezinformace, a to na základě informací, které jsme nashromáždili protože zjišťujeme, že není možné bojovat proti dezinformacím tím, že budeme reagovat na každý příklad fake news, který se na internetu objeví a vyvracet ho. Je potřeba od tohoto upustit a spíše hledat společná témata, která nás mají eh, uvést v omyl a nikoli nás informovat. Pokud dokážeme šířit informovanost o těchto tématech, tak si vybudujeme imunitu proti podobným dezinformačním útokům v budoucnu. Potom si myslím, že je třeba podstatně zlepšit koordinaci. Nedávné iniciativy komise eh, proti dezinformacím online a, v komunikacích, eh, tyto iniciativy velice vítáme a byli bychom rádi, kdyby naše data, která sbíráme, byly příspěvkem těchto širších evropských eh, iniciativ na boj proti dezinformacím na internetu. Musíme také ale eh, se koordinovat s členskými státy. Samozřejmě mnoho pravomocí a eh, úkolů zůstane členským státům. My, jakožto ústřední tým, máme omezené kompetence, ale budeme usilovat o sdílení osvědčených postupů a propojování dobrých iniciativ z členských států, které ale často mají na starosti různá ministerstva nebo různé úřady a e, nejsou tedy jaksi vnímané společně v celé Evropské unii. Takže je potřeba e, zvýšit roli komunikace, jak mezi námi uvnitř, tak e, komunikace s, se zase zastoupeními komise na celém kontinentě, abychom zkrátka měli lepší přehled o aktuálních hrozbách. A konečně eh, musíme být eh, realisté eh, a efektivně zacházet s přidělenými zdroji. Tím nemyslím pouze rozpočtové zdroje, velice vítáme ten první rozpočet, ale myslím tím i zdroje personální a časové možnosti, které jsou potřeba k tomu, abychom vyhodnotili rozsah hrozeb v Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji, pane Portmane. A nyní dovolte, abych otevřel diskuzi k tomuto tématu. Chci se zeptat pana Gálera jako koordinátora, jestli má nějakou otázku na přítomné. Pan Gáler. Very briefly, honestly, I had to bid farewell. Tak eh, já jsem se loučil se skupinou návštěvníků, eh, která odešla asi před 15 minutami, eh, takže jsem bohužel neslyšel začátek projevu paní Kainz Huber, ale chtěl bych říci z politického hlediska, že má frakce podporuje tyto aktivity a snahy řešit tyto hrozby a podporujeme také to navýšení rozpočtu který byl vyčleněn pro tyto účely. Teď jsme ve fázi, kdy nejmenším už existuje to povědomí. Zatím, jak jste říkali, eh, ještě nejsme schopni posoudit, jaký dopad dezinformace reálně mají. A jak co nejlépe tento dopad eh, omezovat. Přál bych si, a to už jsem říkal dříve, abychom měli nějakou protistrategii. A nejlepší strategie proti propagandě a fake news není vytvářet své vlastní fake news, ale říkat pravdu. Pravda je nejpřesvědčivější, co existuje. A otázka eh, samozřejmě je, jak umožnit eh, firmám, veřejnosti, rozlišovat mezi pravdou a fake news. To si myslím, že je obrovská výzva za daných okolností. V situaci, kdy máme tolik dostupných médií a sociálních médií, kde na rozdíl od předchozích let, eh, ty, eh, ty, kde, ty, kde ty technologie nebyly dostupné, je to něco jiného. Eh, existovala dříve například komunistická propaganda, to bylo jasné, to byla komunistická propaganda. Na západě jsme měli různé spektrum názorů a dokázali jsme jasně poznat, co je jedno a co je druhé. A na té naší straně jsme tedy měli určité spektrum názorů. Teď eh, je ale ta různorodost toho spektra mnohem větší. A sice už to není komunistická propaganda, ale něco má za cíl možná nás jenom dráždit nebo budit v nás pocit, že žádná pravda neexistuje, ale že každý má svoji vlastní pravdu. A vzhledem k tomuto problému by mě opravdu zajímalo, jak s našimi omezenými zdroji dokážeme motivovat všechny eh, relevantní eh, aktéry, a to nejsme jenom my nebo vy, ale také svobodná média, aby se těmito problémy zabývali a aby přesvědčovali veřejnost – která nechce velké konflikty a už vůbec ne s velkými sousedy. Takže jak ukázat naší veřejnosti pravdu, že jsme v ohrožení a že jsme mnoha způsoby napadáni? V tomto ohledu mám pouze otázky, zatím na ně neznám odpovědi, ale jak jsem už říkal, tak prvním krokem je, že už se šíří informovanost o tom, že se něco děje. A Doufám, že se dostaneme do politické situace, kdy se budeme moci držet pravdy. Nejenom, na, nejenom naší pravdy, ale té skutečné pravdy, abych tak řekl. A e, musíme přesvědčovat lidi, že jsme lepším zdrojem informací než druhá strana. Děkuji. Děkuji, pane Galere za váš příspěvek a máme tu ještě do diskuze dva řečníky. Když dovolíte, já budu Eh, poté třetím řečníkem, poněvadž mám také otázku a nyní má eh, slovo pan Dan Danžon. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. I will also... Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já se nebudu uchylovat k svému rodnému jazyku. Každopádně u paní Kainzhuber by to samozřejmě eh, fungovalo, ale přesto to neudělám. Já jsem se zájmem poslouchal svého dobrého přítele pana Gálera, protože mě právě napadlo, Co pak asi lidé ve východní Evropě v 70. a 80. let si mysleli, když poslouchali například Hlas Ameriky nebo Rádio Svobodná Evropa? Já nechci nijak zlehčovat to, co se děje teď. To rozhodně ne, protože to je závažný problém, eh, kterému čelíme. Máme problémy s Ruskem, se Sputnikem a tak dále. Ale co tehdy Západ dělal v 70. a 80. letech? Nemyslím si, že tehdy vysílal pouze a jedině pravdu do východního bloku. Tehdy také byla jasná určitá zaujatost v tomto spravodajství. Takže to, to, to, tolik mě jenom napadlo, že každá mince má vždycky dvě strany. Dnes se to možná neděje, ale dříve se to dělo. Každopádně omlouvám se teď eh, za tu, od, za tu odbočku od tématu. Mě by zajímalo, jak jsme na tom u jednoho tématu, které je mi velice blízké. Já také působím ve výboru ITRE, který se zabývá energetikou a to, jak, vy, jak jsme na tom s hybridními hrozbami a kybernetickými hrozbami vůči naší energetické infrastruktuře. O tom se toho zase tolik nemluví přestože všichni, jsme, všichni víme, ať už máme něco načteno o tomto tématu nebo ne, že cokoliv, co se stane naší energetické infrastruktuře, bude mít dopad na nás všechny a to v téměř nepředstavitelném rozsahu. Ne, že zhasnou světla, to je tak nějak nejsnazší pochopit, ale například ne, ne, nestála by tu tato láhev s vodou nefungovala by komunikace, ne, nefungovaly by telefony, nezmiňuju výtahy, protože máme jiné způsoby, jak se přesouvat nahoru a dolů po budově, ale neměli bychom benzín, neměli bychom nic. V podstatě jsme tak závislí na energii, na elektřině, že cokoliv, co se stane tomuhle středobodu našeho běžného života, bude mít naprosto zásadní následky. A mě by zajímalo, jestli se toto téma bere dostatečně vážně a jestli se dělá dost pro to, abychom tomu zabránili. Merci. Um, merci. Děkuji. Děkuji za slova, děkuji za vaše příspěvky. To, co bych nyní chtěl říct si, to není nějak zaměřeno individuálně proti našim řečníkům, to v žádném případě. Já budu velice klidný. Ale mám trošku pocit, že si tady neříkáme úplně pravdu, protože to hybridní, to slovo, to je fantastické, to je opravdu takové módní slovo. Všechno potom můžeme schovat. Pod hybridním schováme úplně všechno. CBRN, útok CBRN. No ale to už je 30 let, to přece o tom víme, to není nic eh, hybridního. Kyberprostor, dobře, je to něco nedávného, ale není to nic hybridního. Teroristé rovněž ne. Mili, eh, ano, to všechny tyto ohrožování před našimi letišti a tak dále, že to už bylo i za studené války, to bylo posledních 60 let, dezinformace, to jsou dezinformace, to není nic hybridního. A když to možná všechno spojíme, možná to bude hybridní, ovšem to přece není nic nového. Když zde směšujeme všechny ty dimenze za studené války, propaganda, špionáž, kontrašpionáž, subverzní operace, to všechno zde již existovalo. Takže skutečně 50 let zde bylo řečeno hybridní, hybridní, jako kdybychom skutečně zde vymysleli kolo. Ano, ale hybridní, dobře, možná Krym, Ukrajina, proč ne? tam asi ano, ale ty ostatní věci, proč ta obsese, proč ta posedlost tím slovem hybridní, my 40 let máme nukleární elektrárny, my o tom hovoříme, o těch bezpečnostních záležitostech, informačních záležitostech 40 let a ne vytvářet nějaký plán protihybridní a tak dále. Já skutečně si myslím, že se měli vrátit na zemi. A pokud jde o dezinformace, fake news, to je skutečně pro propagandistická válka. Ano, miliony eur vydělíme Bruselu, aby teda dekryptoval, dešifroval, co je správné, co je nesprávné, tak dále. Ovšem dvě záležitosti. Když si někdo myslí, že je to pravda, tak jak vy vlastně zjistíte, že je to pravda, nebo není, nebo to není pravda? Přece propagandisté nesedí v, kre, v Kremlu, ale v naší společnosti často například i v našich vládách. Například to, co se děje v Itálii. Vždy se podívejme na to. My budeme dekontaminovat teda lidi, kteří jsou přesvědčení o pravdě toho, v če věří, nebo naopak teda nějaké lži, které nás zde nějak ovládají z pozadí. Já tomu nerozumím, já tomu absolutně nerozumím. Čemu to slouží? Toto je teda válka ideologická, přesvědčení a tak dále, ideologie, novinařina, ověřování, politika, takže já skutečně nevím, proč bychom zde měli být nějakou strukturu, která nám bude říkat, co je pravda a co není pravda. Bude to vůbec efektivní, bude to účinné? A my vlastně skutečně Máme v médiích, v redakcích jednotky, které se věnují fact-checkingu, ověřování těch faktů. Například v Le Monde nebo jiných slavných hm, národních novin. To má podle mě mnohem větší váhu než veškeré ty komunikace z Bruselu a tak dále, te, ta dekortikace hm, těch lží a lživých informací Víte, to, co jste nám řekli, to je strašně zajímavé, ale vy zde hovoříte o konkrétních výsledcích. Ovšem to je komunikace, to jsou dokumenty, to je nějaký proces, ale individuálně všechny tyto věci, jednotlivosti, o kterých se hovořili, tak já skutečně nevidím žádné konkrétní, mně je to opravdu líto, protože co jsme teda, co, co, co se nám povedlo no, odhalit? Boj proti hybridní válce nám pomohlo zabránit populistům, aby vstoupili do vlády v Itálii, nebo populistům v Německu, nebo bránit to populistům u mě ve Francii. My zde můžeme mít cvičení z NATO xkrát a dobře pos, posilujeme naši odolnost. Odolnost to je další moderní slovo. Odolnost proti hybridu. Co to je odolnost proti hybridním hrozbám? Co to je? To prostě demo, nějak byrokraticky přece zde nějak rozšifrujeme To já skutečně mám obrovské, obrovské obavy, nevěřím tomu, ta definice toho těch hybridních hrozeb, co to je, podle mého názoru, to je opravdu nejasné. Všechny ty prvky, které se nám zde předloží, to všechno, co je součástí, tak to jsou vlastně konvenční útoky a protože prostě to propojíme, tak z toho najednou je něco hybridního. Dobře, jakmile něco takového řekneme, tak hm, možná, já nevím, zda teda nám to pomůže v boji proti těmto fenoménům, takže já skutečně nevidím tu efektivitu, účinnost tohoto postupu. Souhlasím s vámi v tom, že jedna z věcí, která je zásadní, a užitečná je harmonizace a koordinace mezi členskými státy. Ta by se měla zvýšit. To rozhodně v mnoha doménách právě využití těch vašich nástrojů, ať už jsou to OSCEU, na komisi a tak Harmonizace. Harmonizace osvědčené praxe, osvědčených postupů, legislativa možná do určité míry, ale v tom zbytku no, cvičení, vojenská cvičení, dobře, prohlášení, komunikace, vzdělání, ale čemu teda zabráníme těm hrozbám, za, zabráníme tomu, tak já jsem opravdu nesmírně skepticky. Omlouvám se za tu kritiku, není to nic proti vám, ale možná spíš bych se měl zaměřit na radu, ale zároveň na, na ministry na nižší úrovni, kteří tvrdí hybridní hrozby a tak dále. Hybridní v průběhu i studené války, přece před 50 lety už jsme to měli v jugoslávské válce. To jsou ty jasné příklady. Miloševič, co dělal vlastně pět let let vedl hybridní válku, to tam již existovalo. Možná dneska jsou mnohem sofistikovanější problémy, ale ten problém zůstává stejný, takže já skutečně nevěřím v originalitu těchto nástrojů. Děkuji, pane Danžone, za slovo. A nyní bych si dovolil já také položit jednu otázku. My tady máme představitele mezi sebou Evropské komise a Evropské služby vnější činnosti EEAS. A moje otázka se týká jejich práce a zejména jmenovitě práce eh, vysoké představitelky paní Mogherini. Eh, já mám někdy dojem, že paní Mogherini eh, dělá politiku vůči Ruské federaci, která je Eh, jedním ze zdrojů eh, hybridních nebezpečí, že politika paní Mogherini je submisivní. Jakoby eh, paní Mogherini nechtěla nebo nemohla nazvat věci pravými jmény. Jakoby se paní Mogherini bála zařadit ruské hybridní hrozby mezi ty nejvážnější. Jakoby paní Mogherini nevěděla, že Cílem hybridních útoků a informační války Ruské federace je rozložit Evropskou unii. Co to je jeden milion euro, který i Stratkom dostal? To je eh, snad eh, směšná cena za to, abychom eh, bránili Evropskou unii. Moje otázka tedy zní, vážení přátelé, z čeho vyplývá ta politika paní Mogherini a jak jsem řekl, ta politika vůči Ruské federaci submisivní. Děkuji za odpověď a nyní tedy bych vás poprosil, eh, vážení přátelé, abychom, eh, abyste zhodnotili tady tuto diskuzi, jelikož nemáme příliš času, já bych si dovolil každého z vás poprosit, abyste se omezili, řekněme, na tři minuty a udělejme to v tom pořadí, jak jste hovořili nyní, tedy prosím paní Silvie. Takže já teda budu reagovat na otázku konkrétně ohledně energetiky, energie obecně. Já jsem se o tom nezmínila, ale samozřejmě ta hra je zásadní roli bez ohledu na to, co definujeme jakožto hybridní hrozby či scénáře. Já jsem se o tom zmínila v mé prezentaci. Jako nemůžeme říci, dobře, to je konkrétní akce, která koresponduje s nějakým konkrétním rizikem hybridní povahy. Ovšem tyto aktivity v oblasti energetiky samozřejmě probíhají, to znamená například bezpečnost dodávek plynu a tak dále. To jsou věci, které spadají pod aktivity, které se týkají diversifikace dodávek energetických zdrojů, všechno, co se týká bezpečnosti energetiky jako takové. Vše, co děláme, aniž bychom nějak uvažovali o nějaké konkrétní hybridní hrozbě či hybridních rizicích, ale jsou to opatření v oblasti energetiky, které rovněž by měly posílit naši odolnost, naše členské státy, infrastrukturu těchto členských států proti rizikům, ať už jim říkáme hybridní rizika či útoky. Ale v podstatě máte pravdu, skutečně i tomuto věnujeme bezpečnosti energetických dodávek, infrastruktura, diverzifikace. Věnujeme tomu obrovskou pozornost. Bezpečnost energetických dodávek, to vše hraje zásadní roli pro nás a Evropská unie se samozřejmě podílí na společné strategii, na společných rámcích, boji proti hybridním hrozbám a hybridním útokům. Čili zvyšování povědomí o těchto hrozbách, o slabých místech, zlepšení připravenosti všech aktérů tohoto sektoru, to je další krok Přípra- například směrnice ohledně připravenosti na rizikové situace, která v současné době leží na stole. A vše, co je propojeno například z informační bezpečnosti, výměna informací, dát, um, otázka atomové bezpečnosti, to všechno hraje svou roli. A to akce číslo 6 společného rámce, která se zabývá právě bezpečnosti v oblasti energetického kontextu. Thank you very much. Děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně. Hybridní eh, rizika, hrozby, zda teda je to správné pojmenování, nesprávné. Je zde mnoho takového neporozumění ohledně těchto rizik. Téměř všemu říkáme hybridní rizika, kyberrizika a tak dále. Ani jedno z nich vlastně není hybridním hrozbou. Mohly by se stát takové součásti takové hybridní kampaně individuálně. Pokud vidíte nějakou velkou protivládní demonstraci někde, může být skutečně cokoliv, nebo nějakou kyberaktivitu. Například která zautočí na stránky vaší vlády nebo nějaké energetické sítě. Může to být kriminální akt, může to být sponzorováno nějakým státem, ale není to hybridní riziko. Může, může se z toho stát hybridní kampaň, když se podíváte a zjistíte, že jsou zde individuální aktivity, které jsou vlastně součástí rozsáhlejší kampaně a za cíl mají nějaký větší obrázek, větší cíl. Je to něco nového? Ne, rozhodně to není nic nového. Když se obrátíte na Rusy, tak oni vám řeknou, že již desetiletí to studovali ve východní Evropě, když probíhaly revoluce, tak eh, už se tomu věnovali. Čili využívání různých nástrojů pro dosažení určitých politických cílů. Není to nic nového, máte pravdu, pane Danžáne. Proč je ale důležité o tom hovořit, o těchto hybridních rizicích, je budování povědomí na úrovni těch, kteří k tomu mají co říci na úrovni našich struktur, abychom viděli holistický obrázek, aby jsme se dívali na tyto prvky ne jakožto jednotlivosti, ale zdá jsou s tím propojené nějaké další aktivity, které se snaží o dosažení stejného cíle. Dále ta samotná definice. Já si myslím, že ta definice je dobrá, to je ten společný rámec, to je dobrá definice. To znamená určité porozumění toho, co to mohou být tyto hybridní hrozby. Nějaká lepší, preciznější definice by mohla být trochu kontraproduktivní, prostě jakmile to nějak omezíte, ten konkrétní element či prvek, tak najednou všechno, co je vně tohoto elementu, tak už by to nespadalo pod ty hybridní aktivity a tak dále. Takže když pochopíme celý ten rozsah těch nástrojů, těch aktivit eh, pro dosažení tohoto cíle, eh, že by teda se to mohlo tímto způsobem stát hybridní hrozbou, tak tam nás čeká ještě veliký kus práce. A ještě k energetice jedna věc, která je zásadní, skutečně nesmírně důležitá. Máme zde čtyři zásadní oblasti, které způsobují veliké problémy. Jednak energetika, jednak doprava, finance a komunikace. Toto jsou čtyři nejcitlivější oblasti. Pokud by na ně došlo k obrovskému útoku na tyto šeře oblasti, tak to může znamenat zásadní problém pro hospodářství, pro ekonomiku, pro státy. U energetiky si určitě pamatujete, v roce 2012 došlo k obrovskému kyberútoku proti Ranko společnosti. 30 tisíc počítačů v podstatě došlo k vymazání jejich datových hm, úložiš, což hm, bylo něco šíleného. A to způsobuje právě tu nespavost na straně odborníků IT. A pokud jde o vysokou představitelku radu nebo SVČ, zda se dívají kriticky na Rusko, já myslím, že dostatečně kriticky, pokud jde o některé aktivity, víte, určitá opatření, když se podívám tak konkrétněji, tak si myslím, že je dostatečně jasné, jak to hodnotí proč došlo k takovému či jinému rozhodnutí, ať už jde o zavedení určitých sankcí, protiopatření. Samozřejmě, že je to trošku takový problém, protože pokud chcete potom někoho jmenovat přímo, pranířovat nějakou, za nějakou konkrétní aktivitu, nějakou zemi, tak to musíte prokázat, musíte to dokázat abyste je mohli pranýřovat. Musíte mít dostatečné důkazy, které obstojí i před soudem. Víte, a potom teda toto to pranýřování těchto zemí, to je potom, nebo takové to jmenování, to je nesmírně těchto zemí, pojmenování, to je obtížné. To znamená, že politici musí pochopit, že v tomto stávajícím prostředí to není úplně možné takto skonkretizovat. Ano, protože prostě po každém útoku nejsme schopni říci, kdo přesně zatím stál. Nejsme. Ten, ty problémy rostou, mm, naše společnosti budou chtít, aby vlády přistupovaly koordinovaným eh, činnostem, i když tam není, nejsme schopni tu příčinu úplně určit, protože u, kyberpros, u kyberútoku to například vůbec není možné. Eh, pan Portman, prosím. Thank you, já se těm hybridním otázkám nebudu věnovat. Několik bodů k dezinformacím, k účinnosti naší reakce. Myslím si, že máte 100% pravdu v tom, že lidé, kteří věří eh, dezinformacím, obtížně přesvědčíte o opaku. Například eh, MA17, někteří si myslí, že to bylo CIA, zatím, že um, údajně lidé mm, tam již byli jaksi naaranžováni mm, předtím, než došlo vůbec k tomuto. Čili opravdu je velice složité změnit tyto konspirační teorie. My se o to ani nesnažíme. Těch 10% to vlastně ani není cílový cílová populace pro nás, ale jsem přesvědčen o to, že 90% lidí, kteří jsou otevření o mm, určité rozpravě a chtějí, aby došlo k této rozpravě, že na ty se můžeme obrátit, můžeme je e, zasáhnout našimi informacemi a zároveň členské státy poskytují osvědčenou praxi aby jsme se poučili, jak reagovat na dezinformace, například líze případ v Německu, kde došlo údajně k únosu a znásilnění ruské dívky migrantem. Byla to fake story, fake news. deset tisíce lidí vyšly do ulic proti tomuto trestnému činu, který nebyl spáchán a podobně jsme to viděli v Litvě například my jsme mm, tři hodiny nám trvalo to, než, než jsme to eh, odhalili a už to nebylo o znásilněné dívce, ale že jsme mohli říct si napsat do novin další fake news o eh, takzvaném eh, znásilnění role médií, že se o to snaží o, a přece jenom se nám to nedaří. Samozřejmě, že máte pravdu, ta evropská byrokracie prostě asi se nemůže dostat úplně všude, zasáhnout všechny. Já si myslím, že s ohledem na drobné zdroje, které máme, tak skutečně měsíčně oslovíme asi 2 miliony lidí klíčovým prvkem naší databáze. Je to, abychom podporovali kvalitní žurnalistiku, aby eh, psali své vlastní příběhy ve svém vlastním jazyce jazyce pro své vlastní publikum, které znají nejlépe. Takže povedlo se nám dosáhnout konkrétní výsledku hmm, nebyl by až tak negativní, kritický. Když to srovnáme s tím, jak to probíhalo před třemi lety, ta rozprava a povědomí v Evropě je někde opravdu jinde. Myslím, že jsme zvýšili povědomí, myslím, že jsme zvýšili pochopení celé záležitosti a myslím si, že rozpráva je na kvalitně vyšší úrovni a v tom musíme pokračovat. A pokud jde o nějaké nepochopení Evropské unie ze strany našich partnerských zemí, to je rovněž součástí práce naší jednotky, i tam se nám povedlo dosáhnout velkého pokroku roku, mm, mm, George and Church, to je jedna z institucí, se kterou spolupracujeme, má obrovskou důvěru a skutečně mm, tam s tím, že jsme s nimi začali spolupracovat a vysvětlili jim, co chceme udělat v EU, v rámci EU v jejich zemi, tak skutečně vidíme procento lidí v Gruzii, které mm, by nám nedůvěřovalo, se snižují o 15% ročně, čili já opravdu samozřejmě musím být realističtí s ohledem na naše možnosti, ale dosáhli jsme pokroku. A pane předsedo, ještě k té poslední věci, o které vy jste se zmínil, já bych to možná doplnil, trošku jí stratkom. To je jediná vlastně task force v EU, která specificky má mandát k tomu, pane předsedo, aby eh, reagovala na geografické výzvy. Pokud jde o ty zdroje, o kterých jsme se zmiňovali, pro letošní rok podob, jsme tam měli podobný návrh, ale bohužel to radou neprošlo. Takže Zač- skončit tam, kde jsem začal, je to naše společná zodpovědnost a potřebujeme více a více koordinace. Děkuji vám. Portmane a děkuji všem, kteří přišli s námi podiskutovat. Děkuji. Myslím, že ta diskuze byla užitečná v tom, že jsme si všichni mohli uvědomit, že dezinformace, fake news a lež může být strašnější zbraň než raketové systémy a tělostřelectvo. Děkuji vám, že jste k nám přišli a končím bod číslo 5 naší agendy. Děkuji. A můžeme hned pokračovat. A podíváme se na boče. Já bych chtěl poprosit pana Chaloupeckého, jestli by nepřišel k nám ke stolu. Budeme mít dva řečníky na téma hybridní, na téma, eh, na téma vztahy eh, Evropské unie a NATO, a to bude pan Chalupecký a bude to opět pan Nikolody. máme summit NATO v Bruselu. Eh, já bych vás chtěl, pánové, poprosit, jestli byste nám vysvětlili, eh, jaký význam bude mít tento summit pro další kroky pro vztahy mezi EU a NATO. Asi v pořadí pan Iklody a pan Chalupecký. Pane Iklody, Prosím, máte slovo. Děkuji. Já se jmenuji Petr Chaloupecký a jsem šéf multilaterálního oddělení politické divize v NATO. Víte, určitě znáte naši nádhernou budovu, která se otevřela před několika týdny a nyní za asi tři až čtyři týdny proběhne summit v této budově a já bych vás rád ve stručnosti informoval o tom, o čem se bude 11. a 12. července jednat na summitu NATO-EU. Když to řeknu jednoduše, Čeká nás pět témat, o níž budou eh, hlavy vlád a států hovořit. Jednak je to otázka obrany a deterence, odstrašování, což je otázka, které se na to věnuje už od roku 49, snaha ochránit teritorium spojenců proti nepřátelům. V tomto konkrétním období a v dané situaci, za daných okolností se bude hodně jednat o budoucí posílené roli jihovýchodní a východní Evropy, kdy nepochybně jste slyšeli o plánu eh, na to, kdy v reakci na ruskou agresi na Krymu a na Ukrajině se podnikly určité kroky, nepochybně jste o tom slyšeli, že na to se rozhodlo symbolicky zvolit své jednotky přiměřeně a rozumně, ovšem zasadit je do Pobaltí, Polska Bulharska, na Slovensko a do Maďarska, neboli do východnější části Evropy. A my bychom rádi navázali na tyto kroky i v tomto roce a v následujících letech a měli bychom se snažit o to zamyslet se nad tím, co by mělo být osudem těchto jednotek, abychom lépe chránili naše území a lépe mm, odstrašovali případné nepřátelé. V této části jednání summitu v červenci bychom chtěli jednat právě o těchto krocích. To je jedno téma. Další téma pro eh, vůči představitele bude vize stability. Budeme se snažit představit si eh, stabilitu, zvláště na východě a na jihu, kterou budeme zajišťovat prostřednictvím různých prostředků. A těmi prostředkami by měly, měly být eh, vzdělávací akce, budování kapacit, spolupráce s partnery, a tím nemyslím nutně členy NATO, ale Ukrajinu, Moldavsko, Gruzii, Jordánsko, Tunisko, případně eh, Libii, v budoucnu, aby tyto partnerské země byly schopny se následně bránit sami, chránit sami proti jednotlivým útokům, včetně hybridních útoků, než jste právě jednali, aby tyto země byly schopny samostatné akce, aby na to nemuselo v každé situace v zájmu stabilizace těchto území mobilizovat své vlastní jednotky. To je tedy naše vize stability a balíček vize stability zde Určitě zaznamenáte konkrétní výsledky, které se snoubí s tímto balíčkem. Je to tedy posílená kapacita pro Jordánsko, první kroky pro Tunisko a posílené vzdělávání a budování kapacit v Iráku, což bude asi akce, kterou bychom měli spustit v červenci. To je druhé téma. Třetí téma vztahy EU a NATO. O tom se asi budeme bavit trochu podrobněji. Asi víte, že v tuto chvíli 74 oblastí, v níž by mohla Evropská unie s NATO spolupracovat a tyto oblasti pokrývají celou řadu záležitostí, kybernetickou bezpečnost, hybridní útoky, plánování obrany, budování kapacit, ale v nedávné době se sem dostává i vojenská mobilita o, i o té už jste dnes hovořili. A boj proti terorismu, mír a stabilita, to znamená, všechna tato témata by měla měla eh, vstupovat do eh, jednání a všech 22 zemí je tedy samozřejmě i, i, i členy, takže si myslím, že k prolínání témat určitě dojde. NATO, EU je tedy další veliké téma, které bude projednáváno na summitu NATO a hybridní útoky vlastně budou jedním z dílčích témat. Vy jste o tom zde hovořili, jestli je hybridní útok něco nového či něco starého, či bychom tomu tak měli vůbec říkat hybridní útoky, ano, je pravda, že hybridní útoky existují již dlouho, ale hybridní útoky jsou hybridní, protože je to kombinace různých typů útoků, jak už jsme zaznamenali třeba na Ukrajině, a čas od času k tomu dojde, že dojde k takovému obrovskému vojenskému mraku, který se objeví a jsou to vojenské a nevojenské kroky, které se prolínají a každý má jinou váhu, každý má jiný význam, každý má jiný kontext a čtvrtým tématem bude něco, čemu říkáme modernizace na to. Na to se přizpůsobuje, neustále se přizpůsobuje. Od, od 90, do 90. let to bylo hlavně o obraně a kolektivní obraně, následně o stabilitě v době války na Balkáně. Pak se jednalo hodně o boji proti terorismu a to hlavně po 9. září. A v tuto chvíli se trošku vracíme právě k původnímu tématu kolektivní obrany, kdy zaznamenáváme agresi Ruska a některé kroky, které jsou velice plastické, velice mm, typické a zvláště tedy ve východní Evropě. To znamená, že na to se neustále mění, neustále se přizpůsobuje situaci, snaží se být efektivnější a snaží se rozhodovat pohotověji, efektivněji. O tom by měla být modernizace. A součástí modernizace, asi tou nejviditelnější, je přizpůsobení se eh, systému a struktuře velitelství. Možná jste to zaznamenali i ve sdělovacích prostředcích, že my máme určité nové pokyny, budeme mít eh, na eh, ostrovech Norfolk, Virginia, nové velitelství, které bude poskytovat další podporu a další jednotka bude v Německu. Pak zde hovoříme o sdílení, burden sharing, možná si vzpomenete, jak se eh, prezident Trump eh, vyjadřoval ohledně eh, sdílení nákladů asi není příliš spojenců, kteří investují 2%. Před dvěma lety to byly mimochodem 3%, takže myslím, že zde dochází k určité změně v poměru sil Možná o tom hovoříme v souvislosti s příslibem investice do vojenství, kdy každý spojenec by se měl dostat do roku 2025 na úroveň 2% HDP. A mohu vám říci, že ne každý spojenec se na tuto úroveň dostane. Kancelářka Merklová minulý týden říkala, že Německo se dostane na 1,5% v roce 2025, což v absolutních číslech. Když se podíváte i na HDP Německa, tak to bude obrovské číslo, ale je to 1,5% a náš americký partner nám nepochybně dá vědět, že od evropských eh, spojenců se toho bude čekat více. To se nepochybně dozvíme v červenci, ale to, t- tento systém sdílení nákladů, burden sharing, se určitě bude projednávat v červenci na summitu. Nepochybně i v tiskových zprávách se objeví toto téma do značné míry. Já možná uzavřu svůj příspěvek. Nastínil jsem pět témat na to, klade velký důraz na spolupráci s Evropskou unii. My si této spolupráce velmi ceníme a doufáme, že se bude tato spolupráce v budoucnu ještě rozvíjet. Děkuji. Děkuji, pan Chloupecký. Ještě než dám slovo panu Iklodimu, já bych připomenul, že ještě před třemi lety, když jsme jednali na našem výboru, tak jsem e, u představitelů NATO e, cítil jakousi žárlivost na to, že by Evropská unie chtěla mít vlastní obrané systémy nebo vypracovala e, nějakou spolupráci v oblasti obrany. A vidím, že ta žádlivost nyní ustupuje, eh, takže eh, mám radost z toho, že nacházíme společnou platformu a skutečně nám asi nic jiného nezbývá, než abychom spolupracovali eh, ve společných obraných politikách a PESCO to je vlastně cesta k tomu a je to první krok, který tuto spolupráci otevírá. A ještě bych se rád zmínil o tom, o čem jste, pane Chalupický, zmínil, teda o těch Eh, čtyřech nadnárodních bojových skupinách v Estonsku, Lotyšsku a eh, v Polsku. Myslím, že to byl eh, úžasný krok a že to je vyjádření solidarity se zeměmi, které se cítí ohroženy ruskou hrozbou, a to nejen hybridní. Prosím, pane Klody. Thank you very much, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě tedy v červenci se bude konat uh, summit NATO, takže je velice dobře, že nám Petr vysvětlil, jaká jsou očekávání. Já bych se chtěl podívat na ten summit z pohledu EU. Co bychom uh, v EU chtěli, aby uh, se na summitu NATO stalo? Nejprve obecně samozřejmě, pokud se potvrdí, že na to zůstane robustní, agilní a e, schopné plnit e, úkoly a závazky kolektivní obrany, tak to posílí i Evropskou unii. Částečně proto, jak zdůraznil Petr, že momentálně 22 členů EU jsou také členové NATO a jde o jejich bezpečnost a není třeba dodávat, že je také zakotvené v Lisabonské smlouvě, že při nejmenším těchto 22 členských států má svou bezpečnost garantovanou, garantovanou závazky plynoucími z NATO ale i mimo těchto 22 členských států na to eh, brání zájmy evropských zemí, takže eh, má naši podporu. Ale co bychom tedy očekávali z pohledu Evropské unie od samitu NATO? A jak jste správně zdůraznil vy, pane předsedo, tak eh, Evropská unie se chystá eh, více vsázet na obranu. Obrana se stává velice prioritním tématem na evropské agendě. A chystají se eh, velmi závažné iniciativy, které se nyní implementují, včetně eh, struktury permanentní spolupráce, která je takovou hlavní iniciativou. Zda na to žárlí nebo nežárlí, eh, to asi není eh, termín, který bych použil já, protože nezapomínejme, že prostřednictvím těchto snah ať už jde o rozvoj eh, kapacit nebo zvýšení operační dostupnosti sil v Evropě. Toto nejsou kapacity Evropské unie, to jsou národní kapacity. Logicky všechny tyto kapacity vznikají s politickou a finanční pomocí eh, Evropské unie a budou dávány k dispozici podle přání členských států buď eh, Evropské unii nebo NATO nebo OSN bilaterálně nebo jinak. Eh, to si myslím, že je jedno z těch hlavních sdělení, které by mělo zaznít v závěrech samitu NATO. A sice, že je potřeba podporovat větší důraz na obranu na evropské straně, aby eh, byly posíleny kapacity a zvýšena operační dostupnost eh, našich jednotek a vybavení. Takovýto poznatek eh, takováto skutečnost eh, pomáhá i na to, že pokud se, budou, pokud se budou generovat národní kapacity, bude z toho těžit i na to. Eh, takže je potřeba, aby tohle bylo nějakým způsobem zohledněno v komuniké ze summitu NATO a bylo by to velice důležité sdělení. A s tím souvisí druhý bod, kterým bych, který bych chtěl zdůraznit, a sice, že je to vyjádření jednoty. Nezapomínejme na to, že e, ta jednota účelu je velice důležitá pro, naše e, vlastní, e, pro naši vlastní veřejnost, které musí chápat, že tyto nástroje, ať už evropské nebo z NATO, spolupracují, fungují společně a snaží se plnit to, co jejich členové chtějí. Tedy lepší obranu, lepší kapacitu na zvládání krizí a lepší schopnost reakce na okolnosti které průběžně vyvstávají. Takže vyjádření jednoty, to byl můj druhý bod. A nejenom vůči naší vlastní veřejnosti. Samozřejmě také vůči protivníkovi, vůči jakémukoliv potenciálnímu nepříteli, kterého buď můžeme jmenovat nebo nemusíme, ale každopádně je to silný signál, že tohle je celá komunita, se kterou máte tu čest, pokud budete ubližovat našim zemím. Pokud se to stane, tak budete mít proti sobě veškerý sortiment nástrojů, které tyto instituce mají k dispozici, ať už jsou to diplomatické nástroje nebo sankce, nebo opravdu eh, tvrdá vojenská síla. To si myslím, že je velice důležité, abychom byli jednotní. A třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, se týká budoucnosti. My jsme za poměrně krátkou dobu, eh, za dva roky, eh, vypracovali 74 návrhů. A možná by bylo dobré si dát pauzu a soustředit se na implementaci těch, které přinášejí nějaký efekt. Takže třetí velké očekávání od toho summitu je, že se soustředíte na konkrétní praktická opatření, která přispějí k lepší koordinaci reakcí Evropské unie a NATO. To potřebujeme. Ne procesy, ale konkrétní výsledky. Chtěl bych zdůraznit několik oblastí, kde v krátkodobém horizontu nebo ve střednědobém horizontu se mohou objevit výsledky. To je první to je jednoznačně vojenská mobilita. To je absolutní priorita na obou stranách, aby na to mohlo plnit své závazky eh, kolektivní obrany eh, a také, aby Evropská unie mohla působit eh, v zámoří mimo evropské území. A to nechce Evropská unie nebo NATO. To chtějí členské státy. Chtějí lepší obranu a chtějí, aby v případě, že na ně někdo zautočí, mohli získat rychle posily bez jakýchkoliv vážnějších problémů. A jsou to právě členské státy, kdo chtějí mít jistotu, že pokud zahájí operaci někde daleko od domova, tak opravdu dokážou sehnat síly nutné k tomu, aby tu operaci realizovali. Takže vojenská mobilita to je zcela jasně priorita číslo jedna. Potom je to uh, operační hledisko. Zase velice, velice prakticky. Zmíním dvě operace. Jedna operace je Bosna a to je jediná zóna, kde podle ustanovení Berlin Plus jde o evropskou operaci, operaci Alfea, které velí vysoký důstojník NATO. My jsme tu operaci nedávno zrevidovali, respektive její mandát. A tam byla identifikována řada oblastí, kde bude možná užší interakce mezi EU a NATO. Například výcvik, Evropská unie momentálně provozuje 270 různých bilaterálních eh, výcvikových programů. Bylo by mnohem lepší, kdyby to dělalo NATO, protože má odpovědnost eh, za strategickou obranu v Bosně. Takže je potřeba postarat se o to, aby NATO koordinovala to, ty individuální akce a aby to bylo navázáno na cíle strategické úrovně, protože jinak z toho vznikne jenom eh, taková chaotická směsice. Takže u té Bosny je jasně vidět, že to je operace, kterou máme opravdu za humny. Západní Balkán Balkán je vysoko na žebříčku priorit eh, Evropské unie, naštěstí, takže teď chceme výsledky. Chceme přinést bezpečnost tomuto regionu, aby se jednotlivé země mohly soustředit pouze na reformy, které tak naléhavě potřebují. A potom jiný příklad Irák. Zmiňuji Irák, protože na to se chystá eh, zahájit poradní a výcvikovou misi. Evropská unie eh, už eh, zahájila takovou průzkumnou misi, zjišťovací misi eh, a ke konci roku eh, proběhne následující mise. A pokud se to povede, tak se stane poprvé, že budeme schopni už v rané fázi plánování koordinovat naše budoucí aktivity, místo toho, abychom, po, abychom poslali misi a pak zjistili, že ti druzí jsou tam taky a potom veškeré síly vyplýtvali na vymezování vzájemných kompetencí. Tohle je eh, jedinačná příležitost, protože takhle by to mělo budouc, v budoucnu fungovat. Hybridní hrozby samozřejmě zůstávají vysokou prioritou ve vztazích EU-NATO už poslední čtyři roky a zůstane to, eh, myslím si, nejdůležitějším tématem. Protože jenom prostřednictvím úzké interakce budou naše země eh, moci dosáhnout výsledků, které chtějí. Potom bych zmínil ještě cvičení. Loni jsem to zmínil na zasedání že proběhlo velké cvičení CMX, doplněné mnohem menším evropským cvičením. Letos to bude naopak ale v reálném životě je potřeba cvičit a prověřovat naše schopnosti spolupráce. Nesmíme se bát identifikovat slabiny a případně je potřeba vrátit se k rýsovacím prknům, e, zlepšit mechanismy, změnit je tak, abychom byli schopni spolupracovat, protože to je přirozené prostředí. E, musíme být připraveni na veškeré e, případné konflikty, jichž se bude na to nebo Evropská unie účastnit. A víme, že ty budou probíhat v hybridním kontextu. A konečně posilování partnerství. Petr zmínil CBI, iniciativu NATO. Evropská unie také velice usilovně pracuje na osilování kapacit a odolnosti v důležitých zemích. To jsou oblasti, které se dají geograficky identifikovat, oblasti, kde už musíme nyní zahájit konkrétní spolupráce. Je to Moldavsko, Gruzie a Ukrajina velice jasně. Západní Balkán je další taková oblast kde je také potřeba podporovat úsilí. A třetí oblast je na jihu, vy jste zmínili pár zemí, Jordánsko a další, to je také velice vysoká priorita. V některých těchto zemích je důležité postupovat společně, ruku v ruce, možná i společně mávat vlajkou, abych tak řekl. V jiných zemích by to bylo kontraproduktivní. A tam je lepší eh, pracovat jaksi v zákulisí. A ještě bych chtěl zmínit jednu další věc, kde je potřeba eh, lepšího pokroku. Na ten seznam přibylo pár věcí. Jedno z nich je City, eh, tedy boj proti terorismu. Tam bude potřeba identifikovat, eh, co obě organizace mohou dělat společně a individuálně. Není to jednoduchá otázka, zejména pro NATO, je to otázka eh, vhodnější pro EU, ale v NATO je to eh, problematičtější. A potom je potřeba zjistit, zda v některých oblastech, v některých doménách by dávalo smysl spojit úsilí a snažit se o výsledky společně. A konečně eh, bych chtěl zmínit mír a bezpečnost v Evropské unii i v NATO. Je to důležité i v kontextu EU a OSN, je to naše nová priorita, kterou jsme identifikovali. Principy máme, to je v pořádku, ale jak ten princip realizovat? jak ho přeměnit v praktické kroky. Například na, na evropské straně do konce roku vznikne eh, poradce pro genderové otázky pro všechny mise a operace. Bude mít své vlastní kompetence a ohlašovací povinnosti, ale jak ještě více? ty principy přetavit v praxi. Myslím si, že to si žádá e, další e, diskuze, e, šíření zkušeností a tak dále. Je potřeba spolupracovat s nevládními organizacemi. Ty jsou zdrojem inspirace, protože ty často působí přímo v terénu a sbírají informace. A to by bylo ode mě všechno. Děkuji vám moc krát. Děkuji, pane Iklódy. Vy jste zmínil Viditelnost vojenské síly. Ještě jednou. Vy jste, vy jste pane Koledy, zmínil viditelnost vojenské síly. Mluvilo se tady i o hrozbách, kterou představuje Ruská federace. Já bych chtěl eh, zdůraznit, že eh, eh, ruští vojenští a političtí představitelé velice dobře rozumí projevu síly a demonstraci síly. Eh, vemte si prezidenta Regana, ten eh, sovětský spas uzbrojil, vyhrál studenou válku a přesto byl v Moskvě vždy respektován a vážen. A já si myslím, že eh, to je velmi správný přístup tu vojenskou sílu i demonstrovat. Zejména teda například, co se týče událostí poslední době, eh, poslední době na Ukrajině. Pánové, já vám oběma děkuji, ale ještě se zeptám pana Jurka, jestli eh, má otázku nebo příspěvek. Prosím, pan Tak, bardzo, bardzo dziękuję, chociaż niestety... Děkuji, děkuji moc krát. Já jsem bohužel neslyšel úplně všechno, protože dvě a půl hodiny jsme měli spoždění náš let, takže to je mi skutečně líto, protože tak dlouho trvá naše setkání. Ale jestli dovolíte, já nevím, jestli už jste reagovali na mm, tuto otázku, tak možná bych se zeptal pana předsedy, aby mi to potom mm, tlumočili. A pokud ne, tak Nord Stream 2, to bych se rád zeptal. Nord Stream 2, už jste o tom mluvili, nemluvili? Nemluvili zatím, výborně protože v podstatě žádná otázka není tak blízko toho, to, toho kontaktu, pokud jde o naši solidaritu, politickou záležitost, ekonomickou záležitost, protože pokud my nebudeme schopni pokud my skutečně nebudeme schopni nějak zvládnout to, že Rusko vlastně energeticky dezintegruje bezpečnost Evropské unie. Ano, že už v podstatě vlastně nás izoluje Nord Stream 1, to znamená mm, Nord Stream 2, východní, střední, západ, západní Evropa, že je nás takto vlastně dělí. Pokud si s tím nedáme nějaký způsob, pokud si s tím neporadíme, tak to skutečně bude obrovský problém, pokud jde o obranu našich zemí, především teda samozřejmě evropských zemí. To znamená, že to je rovněž určitá součást vojenského rozměru, která by měla být posílena na úrovni EU. A druhá věc, například právě ten problém atomové dohody s eh, Iránem, Spojené státy se stáhly z této eh, dohody a naše evropské podniky mají obrovské obavy, obrovské obavy tam investovat, protože se obávají, jak bude reagovat americká vláda, čili víte, v podstatě měli bychom tomu věnovat obrovskou pozornost, protože pokud naše podniky evropské skutečně berou vážně to, co unilaterálně udělal uh, Eh, prezident Spojených států. To znamená, že v podstatě vlastně dávají přednost eh, této transatlantické solidaritě a ne evropské solidaritě. No tak potom, jak to teda na tom Evropském fóru vypadá? Rád bych vás poprosil oba mm, naše hosty o vaše stanovisko nějak to okomentovat. Děkuji vám. Děkuji, pane Jurek a pánové, kdo z vás, kdo z vás? Prosím. Pan Chalupecký. I'll try to answer that from NATO's Víte, my v podstatě z Nord Stream 2, NATO a tak dále, my se tomu nevěnujeme rovněž na té úrovni té iránské dohody, pokud jde o eh, JCPOA dohodu, takže to bude velice stručné z mého hlediska, ale samozřejmě, že Nord Stream je eh, určitý rozkol, který se povedl vlastně vsadit mezi spojence v rámci eh, členských států EU ze strany Ruska, energetické dodávky a tak dále, podobně jako Nord Stream 1, rovněž podobný nástroj, který tímto způsobem využili. Zároveň si myslím, že jsou tam určité omezené možnosti zastavit takové projekty do budoucna. Podle mého názoru je tam obrovské množství politické vůle, finančních prostředků, které jsou do toho zapojeny a to z různých stran. Možná jediné řešení nějak to překročit, tu izolaci, o které jste se zmínil, a v tom máte pravdu, určitá sná vlastně izolovat východní, střední Evropu, lukrativní, od toho lukrativnějšího západního trhu. Plyn, jak víme, to není, nemá unifikovanou cenu, tato komodita. Ta cena samozřejmě se liší trhu, trhu a o to zde jasně jde. Čili takové řešení by byla diversifikace, někteří se o tom i zmínili, diversifikace zdrojů, diversifikace eh, transportních cest, diversifikace dodavatelů, více LNG terminálů, čím více takových terminálů, tím lépe podle mě. Samozřejmě, čím více budeme mít amerického plynu na evropském trhu, tím lépe, čím více konkurenceschopnosti na evropském trhu existuje, tím lépe. A já si myslím, že Rusko již cítí tuto bolest Američanů na plynovém trhu v Evropě, LNG terminály, klesají ceny a tak dále, různé vyjednávací taktiky na straně Gazpromu a tak dále. Myslím, že Rusko už to pocituje. takže samozřejmě, že na to rovněž zajímají energetické trhy a jejich rozvoj, ale není to úplně konkrétně naše parketa. JCPOA, tato dohoda s Iránem je samozřejmě velice bedlivě sledujeme veškeré věci, které se týkají iránské dohody. My samozřejmě jsme do toho nesmírně zaangažováni, úsilí o nešíření zbraní a tak dále. My samozřejmě jakožto na to podporujeme hlavní nástroje v této oblasti, MPT nástroj, no, různé atomové programy, raketové programy a tak dále, imitace v této oblasti, to všechno sledujeme a samozřejmě, že se snažíme omezovat rizika s tím spojená. JCPOA, tato dohoda, ta situace rozhodně není ideální, bohužel nejrizikovější hm, prvkem je, že pokud se evropské podniky stáhnou z Iránu, tak se prostě tam přijdou asi pravděpodobně jiné společnosti. To budou asi ruské společnosti, nebo možná čínské společnosti. A to podle mě by byl ten nejhorší možný scénář ze všech. Takže já věřím, doufám, že snad dojde k nějaké hm, mu vyjednání stran JCPOA dohody, především těch západních, že naleznou nějaké řešení v rámci nějakého otevření eh, této dohody a vyjednávání, ale je to nešťastná situace. Na to, i když samozřejmě sleduje tuto situaci velice bedlivě, tak není zaangažováno jakožto subjekt do tohoto dílu. Takže to je z mé strany všechno. Já se domnívám, že k tomu již skutečně není co dodat k tomu, o čem se zmínil Petr, energetická bezpečnost. Samozřejmě, že jsou zde závažné bezpečnostní dopady, implikace ohledně tohoto dílu. Nejlepším nástrojem podle mě je diversifikace. To je, to je skutečně kritická záležitost Čili například eh, v průběhu posledního zasedání my jsme hovořili například o průzkumu určitých slabých míst, rizikových míst, země, které stoprocentně závisí na jednom zdroji, samozřejmě energetickém, tak už to samo o sobě z této země dělá země, která je vystavená takovému obrovskému riziku, nachází se v té slabé pozici. Diverzifikace samozřejmě sama o sobě rovněž nemůže vyřešit všechno, ale zároveň bych možná měl říci to, že zde můžeme mít nějaký vztah s jedním z dodavatelů, který se prezentuje jakožto konkurence, politická konkurence vůči nám. Nemusíme s tou zemi souhlasit a i přesto to může být důvěryhodný partner pro dodávku energetických zdrojů, čili to se nevylučuje. Nemusí se to úplně takto vylučovat. Nicméně diversifikace je kritická. Je zásadní, tam plně souhlasím. Je to rozprava, která bude pokračovat ještě nějakou dobu. Tento díl, podobné díly, podobné dohody, ke kterým dojde do budoucna například. My se můžeme snažit co možná nejvíce přiblížit takové ideální situaci. Musíme zvážit mnoho faktorů, elementů. Bezpečnost je nepochybně jedním z nich. Pro některé země to může být vyšší priorita, pro jiné menší priorita, jiné méně důležité pro země, které se domnívají, že industriální či biznis, podnikatelské zájmy eh, musí dostat tu hlavní nejvyšší prioritu. U Iránu, podle mého názoru, co bych k tomu dodal, není opravdu moc co. Vy jste slyšeli vysokou představitelku Iradu, vysoká představitelka byla nespokojená, velice zklamaná z toho, že Spojené státy se rozhodli nerespektovat GCPOA. Podle mě to může mít daleko sáhlé následky, nejenom teda na evropské podniky, to je jasné. Od okamžiku, kdy byl tento díl podepsán s Iránem, já si pam, nepamatuji ta čísla úplně stoprocentně, ale by to nějak 14 až 20 miliard. Ten obchod rostl mezi Evropou a Iránem. Takže skutečně je to nesmírně citlivé téma. Spojené státy, tam je nějakých 600 milionů ten zájemný obchod, myslím asi tak na hodnotě 600 milionů. Takže samozřejmě, že naše zájmy to poškodí, evropské zájmy to poškodí, některé z podniků, společnosti se budou muset rozhodnout, zda budou chtít pokračovat, obchodovat s Iránem, nebo spíše si vyberou americký trh, který je tak důležitý, zásadní pro většinu eh, evropské společnosti, zda teda dají přednost. Jim to je velice obtížné takové rozhodnutí. Vlády samozřejmě mohou trošičku pomoci, ale ten zásadní problém je, že kdo tam potom zaplní to vákum. To je obrovská otázka. Děkuji, pane. Dámy a pánové, a bohužel se obávám, že už nemáme čas, protože nám přestanou za chvíličku tlumočit tlumočníci za dvě minuty. Prosím, eh, pane Jurku. Minutu, máte minutu. One minute. Tak vlastně bardzo krótkie, doprecyzowujące. Takže pouze velice stručně, abych to upřesnil. Nevím, zase jsem to pochopil správně. Pan Claude, to, že kon, to, kde, kdo je nám politickým konkurentem, může být energetickým partnerem, dobrým partnerem, no, a to přece o Rusku nemůžete hovořit. To země, která se dopouští um, okupace cizího evropského území. Děkuji. Děkuji, pane Jurku. Vám všem poděkovat, že jste přišli. Našim hostům děkuji za neobyčejně zajímavá vysvětlení a příspěvky. Děkuji sekretariátu, děkuji i našim překladatelům a zítra bude eh, sede eh, pokračovat zde v této místnosti 9 hodin a 30 minut. Prosím, pane Jurku. Euh, Ale to, nebyla žád, to nebyl pouze komentář. Já bych poprosil o odpověď. To byla otevřená otázka. To nebyl prostě komentář pouze z mé strany. Poprosil bych o odpověď. Poprosil bych o odpověď. To byla otázka. De service de Could, could you answer to Mr. Jurek, please? Můžete prosím panu Jurkovi odpovědět? Děkuji. Ano, samozřejmě já velmi rád budu pokračovat v této debatě a rozhodně můžeme pokračovat i po skončení zasedání. Politický soutěžitel, eh, co se týče soutěže v rámci sousedních vztahů, to je samozřejmě na další debatu. A proto si myslím, že bychom se měli domluvit po zasedání. Co je alternativou? Alternativou je izolace úplná izolace země, protože třeba porušila určitá pravidla, udělala něco, co udělat neměla, nebo porušila zásadní princip evropské bezpečnosti. A může dojít k takové situaci. samozřejmě došlo, že šlo o brutální porušení pravidel. Co je odpovědí? Přerušení veškerých vazeb? Je toto správným řešením? Proto říkám, že toto nelze zodpovědět za 30 sekund. Bohužel podrobně vám odpověď nedá, nedám v tuto chvíli. Děkuji, pane Jurku, za trpělivost. Musíme opravdu skončit. Děkuji překladatelům za trpělivost i za to, že dokázali překročit to striktní eh, ultimátum, které jsme dostali a zítra v 9 hodin 30 minut zde na shledanou.